Dear colleagues, Vážení kolegové, myslím si, že můžeme začít, protože ostatně v 11 hodin se k nám dostaví pan komisař a já bych tedy okamžitě přistoupil k přijetí pořadu jednání. Pokud nemá nikdo nic proti, tak bez jakýchkoliv změn pořad jednání přijímáme. Další bod, sdělení předsedy tady musím oznámit, že zasedání výboru Envy 19. března ve čtvrtek bude zrušeno. Namísto toho budeme mít do eh, půldenní zasedání v úterý 31. března odpoledne. A samozřejmě, že obdržíte aktualizovaný kalendář zasedání výboru e-mailem. K dnešnímu zasedání eh, tlumočení máme umožněno tlumočení do 22 eh, jazyků, kromě estonštiny. A ještě chci říci, že naše zasedání je přenášeno přes internet. Další bod pořadu jednání to máme schválení zápisu z předchozího zasedání 27. ledna. Pokud nikdo do konce zasedání nebude mít žádné námitky, tak i tento zápis bude schválen a přijat. A nyní další bod pořadu jednání, tím je omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení. Spravodajem je kolega Andřej Gřib a já mu okamžitě předám slovo, aby nám představil svůj návrh zprávy. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. A já bych chtěl říci, že tento návrh komise pro navíření, nařízení je v souladu s environmentálním programem EU do roku 2020 který obsahuje celou řadu takových významných hesel, jako e, snižování emisních limitů pro naši planetu a prostě jeho cílem je lepší ovzduší v Evropě. Tento návrh se zakládá na skutečnosti, že u nás existuje nějakých 150 tisíc těch středních spalovacích zařízení v Evropě. E, to jsou taková zařízení, Eh, která eh, mají hodnoty mezi jedními a 50 megawaty. To znamená, že existuje i celá řada jejich využití, včetně eh, vytváření elektřiny, ale také vytápění v obytných domech, anebo také poskytují teplo pro nejrůznější průmyslové zpracovatelské procesy. Jsou důležitým zdrojem emisí, Eh, těch eh, sírných eh, dioxidů síry nebo oxidu dusíku a dalších částic. My v dnešní době máme směrnici, která se týká těch malých spalovacích zařízení do nižších megavotových hodnot. To je směrnice z roku 2009 lomeno 125 to je takzvaná směrnice ekodesign a máme také směrnici, která se týká těch velkých eh, spalovacích zařízení. To je směrnice číslo 2010-75 a týká se průmyslových emisí, nebo takzvaná směrnice o průmyslových emisích ty znečišťující vzdušné částice z těch středních spalovacích zařízení, tedy nejsou na evropské úrovni regulovány. Takže v podstatě komise tímto tak nějak pokrývá ještě to prázdné místo ve stávající legislativě. Návrh komise z roku 2013 si tedy klade za cíl snižovat znečišťování vzduchu, konkrétně těch látek jako um, uh, uh, dioxidy síry, oxidy dusíku, a to by mělo proběhnout stanovováním těch limitních hodnot pro jak stávající spalovací zařízení, tak také pro ta nová. A vše je propojeno na, a, s registrací těchto středních spalovacích zařízení. Ta registrace má být prováděna národními orgány a také by měla proběhnout transpozice evropské legislativy. A v souladu s tou myšlenkou tzv. better regulation se tady snažíme vyhnout nějakému zdvojování nebo přílišnému zatěžování, přílišné byrokracii. Samozřejmě, že si přejeme plnit, zachovat ty stávající původní cíle návrhu. Takže tak nějak obecně souhlasíme, akorát se snažíme to tak nějak, řekněme, štit pro podnikatele, protože tady se jedná zejména o malé a střední podniky. Některé třeba z nich jsou řízeny a vedeny místními zastupitelstvími. A nebo některá, co se vlastnictví týče, jsou taková jakoby menší družstva v rezidenčních oblastech, třeba ve čtvrtích panelových domů může existovat nějaké, řekněme, družstvo rezidentů a ti mohou tedy řídit tu svoji vlastní, to své vlastní střední spalovací zařízení, které by bylo pokryto tímto návrhem. A ty moje změny se týkají toho, aby implementace směrnice byla, řekněme, realističtější, aby se opravdu efektivně mohlo zlepšovat eh, ovzduší a jeho kvalita. A zároveň tady, abychom se vyhli nějakému zbytečnému zatěžování, co se týče provozu takovýchto zařízení. Protože, jak už jsem již eh, podotkl, ta nová legislativa bude mít přímý dopad a její implementace bude mít přímý dopad i na občany, nejenom na podnikatele. A teď tedy k té zprávě. Já navrhuji změnit článek 2, konkrétně tedy oblast působnosti této směrnice, abychom se vyhli eh, eh, těm částem, které spadají spíše eh, do té oblasti průmyslových emisí, to znamená směrnice 2010 lomeno 75. Prostě chci se vyhnout zbytečnému, nadbytečnému zatěžování těch operátorů a také si přeji, aby tam byla pouze opatření, která budou nákladově efektivní. Když jsem se zabýval analýzou té zprávy, tak mm, jsme se dotazovali i zda ty náklady vedoucí k snižování emisí budou opravdu odůvodněné. To znamená, tento faktor by nákladově efektivně je velice důležitý. Takže z toho důvodu v příloze 1 a v příloze 2 jsme zapracovali příslušné změny. Také si přejeme odlišovat mezi těmito spalovacími zařízením podle jejich výstupu. Vytvořil jsem um, tři kategorii do 5 MW, od 5 do 15 MW a od 15 do 50 MW. Abychom tak nějak se vyhli nějakým zavádějícím interpretacím, co se týče těch příslušných ustanovení. Takže jsem tu navrhl také určité změny v článku 5 A nyní bych se chtěl věnovat určitým věcem, které je třeba ještě projednat. Ještě jsou to otevřené záležitosti, protože proces konzultací stále ještě nebyl ukončen. To znamená, že v, mé, v mém návrhu zprávy jsem nezapracoval ještě všechny ty návrhy na změnu. K některým jsem dospěl až po vypršení té lhuty pro předkládání návrhu. Takže ještě jsou tu určité věci, to bych chtěl tady eh, připomenout eh, kolegům, že bude zapotřebí něco ještě projednat, například eh, delegování práv na Evropskou komisi a určitá specifická řešení. A pak otázka reportingu. Ohledně toho panují různé názory. Nicméně já to vnímám tak, že jakákoliv nová evropská legislativa týkající se nejen životního prostředí, i když toto je konkrétně návrh v oblasti životního prostředí, si vyžaduje povinnost reportingu valenou na podniky. A reporting v podstatě často obsahuje ta sama data, ty samé údaje, které se pak zasílají různým institucím, které mají různé databáze. Takže pokud to bude tato povinnost, tak eh, jednoznačně pak budou prováděny určité kontroly, bude prováděn monitoring, ale asi to není úplně nejideálnější řešení, jak pro komisi, tak pro členské státy. Uh, reporting o těchto administrativních údajů je pro podnikatele velice zatěžující. Takže si říkám, zda by v rámci této směrnice nebylo možné ten reporting zorganizován takovým způsobem, aby to bylo i propojeno s tím mm, druhém reportingu, který vyplývá jako povinnost z jiných nařízení. Prozatím mi bylo řečeno, že to není možné. A myslím si, že to je otázka, kterou bychom měli ponechat ještě otevřenou a zaměřit se například na to, na tu směrnici o průmyslových emisích a podívat se, zda je možné vytvořit nějaký jednotný systém pro ten reporting, že by všechny ty zprávy byly zasíleny jednotnému orgánu a to by odstranilo tu zátěž uvalenou na podnikatele. A pak je tu Další věc, která vyvstala při vypracování návrhu té zprávy, to je propojení mezi snižování emisí určitých tedy částic a pak efektivita těch eh, spalovacích zařízení, které vedou k vytváření elektrické energie. Zatím nemáme studie, které by poskytly nějaký komplexní obrázek, zda e, navýšení emisí je spojeno také s e, navyšováním spalování paliva a zda je to pak e, efektivnější, co se týče vytváření elektrické energie. Takže opravdu nevíme, zda snižováním emisí snížíme celek emisí v celé atmosféře. A pak zase další věc, která vyvstala v tom období vypracování návrhu zprávy, Komise hovořila o takových zdrojích, které um, jsou označovány jako takzvané peak sources, tedy zdroje v období špičky. A já tam hovořili o 500 hodin za rok, já bych tady navrhl navýšení na 1000 hodin na rok a um, mělo by to být platné v průběhu pěti let. Ovšem to je taková složitá záležitost, protože toto postihuje zejména země na severu Evropy, kde tedy zima je krutější a nějakých 500 hodin jako operační lhůta pro ty střední spalovací zařízení v severských zemích není postačující právě vzhledem k potřebám, k těm opravdovým potřebám, jaké mají. A oni ostatně mi to takto sdělili. No a myslím si, že by se nám mělo podařit najít nějaké opravdu efektivní řešení pro takovéto spalovací zařízení eh, na nějakých energetických na ostrovech nebo v určitých vymezených oblastech. A to jak na jihu, tak na severu. průběhu mé práci na návrhu zprávy jsem musel učinit také důležité rozhodnutí. To způsobil střed mezi efektivitou vyrábění energie a zachování obnovitelných zdrojů energie a úroveň určitých emisí, to na druhé straně. A to se zase také týká severských zemí Evropské unie, kde se využívá jako palivo dřevo. Přizpůsobit ty spalovací zařízení na nové nařízení by bylo nákladnější než investice již vložená do takových spalovacích zařízení, která již nyní fungují. pravidla pro spalování biomasy, to je zase další záležitost, kterou bychom ještě měli projednat. Takže, pane předsedo, vážení kolegové, dovolte mi ještě, abych řekl, že doufám, že se nám podaří konstruktivně zapracovat na tomto tématu již jsme zahájili velice pozitivní, takové počáteční kontakty se stínovými zpravodaji. Mně se líbily názory stínových zpravodajů a rád si poslechnu, co i ostatní kolegové ehm, nám k tomuto řeknou, k této zprávě, tedy, kterou dnes předkládám k projednání. A doufám, že to bude velice přínosné pro zprávu a pro ostatně i závěrečné hlasování. Děkuji a, a hned přistoupíme k projednání a dáme slovo stínovým zpravodajům. Doufám, že budete dostatečně struční, aby se nám podařilo v 11 hodin dokončit diskuzi, protože přijde komisař, pan Poluči. Grazie, presidente. Oggi discutiamo di un provvedimento rilevante che finalmente copre un buco. Děkuji, pane předsedo. To je důležité opatření, jde tady o velice důležité předpisy, protože jde téměř o 143 tisíc podniků. A nechci tady teď eh, mluvit o eh, závažném znečišťování ovzduší v Evropě, které mm, vede k mm, největšímu eh, eh, počtu mm, nehod eh, předčasných úmrtí při nehodách. Víme, co to všechno stojí a co budeme muset zaplatit za nemoci, které mohou v důsledku tohoto vznikat. Určitě je to důležitý problém, který jen tak nemůžeme smést ze stolu. Komise přichází s návrhem a pochopitelně budeme chtít, eh, musíme přiznat, eh, že do doprava a také soukromé domácnosti eh, jsou spolu zodpovědné a nejenom průmysl a um, ekonomika. V žádném případě toto nechceme popírat a víme, že postupný práce je e, důležitá. Přesto ale musíme dostatečně silně do toho zasahovat, abychom vůbec docílili nějakého účinku. Musíme být odvážní, musíme postupovat kupředu, Určitě e, musíme e, se postavit i radě, která má často tendenci k tomu vylepšovat opatření komise. Rada tady předložila různé kompromisní návrhy, které v této formě nemůžeme akceptovat. Například jde o velikost podniků. Tady existuje úmysl eh, uspůsobit opatření velikosti eh, podniku, ale i eh, um, příkonu 1 až 50 MW. Tady máme největší počet zařízení s tímto příkonem. Toto um, je 30 celkového znečištění ovzduší právě v důsledku aktivit těchto spalovacích zařízení. Měli bychom zaregistrovat tyto podniky, protože v některých členských státech už máme takovýto systém Částečně to existuje i, mm, e, e, je to svěřováno i regionálním e, úřadům. Myslím si, že bychom měli členským státům přenechat možnost sami rozhodnout o formě registrace a kontrole těchto zařízení. A také bych rád ukázal na to, že přístup zpravodaje eh, z ITRE je určitě přístupem dobrým. Tedy jde o to najít eh, příslušnou definici eh, podniků. Nemyslím si, že jde tolik o velikost těchto podniků, ale o tepelný příkon. Určitě by tady měl existovat i seznam výjimek. Dále půjde i o lhůty eh, mm, pro mm, registrování eh, zařízení. Tady se hovoří o časovém eh, období 2000 až 2025. 1 až 50 MW. A pak jsou tu zařízení pod 5 a proto existuje delší období. Komise hovoří o 13 měsících a myslím si, že bychom návrh měli eh, spíše přímo právě ve směru tři, o něch 13 měsíců v příloze 2 eh, se pak objevují rozdíly. Komise eh, hm, hovoří o pět, od 25 anebo od 30 nahoru pro zařízení pod nebo nad 5 MW. Ale měly by existovat i výjimky. Hm, dlouhý seznam výjimek pomocí tohoto bychom mohli vytvořit různé kategorie teplného příkonu. 5 až 20, nebo 25 až 30, nebo 5 až 15, 15 až 40 MW. Vím, že tyto výjimky nemůžeme takto přijmout. Je tu vlastně hranice od 50 MW. Komise Eh, povíš na určité maximální předpisy, třeba zařízení 3. Zase by tady mohly platit výjimky pro určité eh, typy spalovacích zařízení nebo pro určité regiony. Myslím si, že by bylo eh, nesprávné, kdybychom mm, úplně tato zařízení vyňali protože je důležité, abychom se nejprve podívali na to, e, jak e, to vypadá s ovzduším v našich městech, ale e, také v aglomeračních oblastech. Už přicházím rychle k závěru. Vím, že některé aspekty se musí ještě více rozpracovat, například na ostrovech nebo v hodně odlehlých mm, oblastech nebo u zařízení, která mm, prostě mm, jsou provozována na určitý počet hodin a nebo eh, kdy eh, eh, tady máme dálková teplná zařízení. Tady musí existovat předpisy, v tom jsme si jistě zajedno a konečně si myslím, že opatření celkově jsou nezbytná a měla by být ještě mm, posílena. Mm, převážně mm, tady mluvím o zařízeních, která e, splní více úkolů, například dálkové teplo. A teď závěr. Měli bychom být e, ambiciozní, měli bychom mít dobrý dohled, dobrý monitoring, e, měli bychom mít dobrý systém registrací zařízení po celý životní cyklus těchto zařízení. Děkuji. Ano, paní Měska. Děkuji bardzo, paní Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych e, začala tím, že poděkuji panu Křibovi za e, jeho návrh zprávy. Vedli jsme k tomuto diskusi v prosinci a mluvili jsme o e, důležitém problému, o proporčnosti, co se týče nákladů, které jsou uvalovány na podniky a i e, jednotlivce, kteří se musí e, přizpůsobit opatření vyplývající ze směrnice. Jsou to tři části, které jsou spojeny s touto otázkou poměrnosti, no, proporčnosti. Tedy nerozlišuje se mezi různými konformitami, není tady soulad se směrnici IT a pak striktnější normy pro oblasti, které už mají problémy eh, s tím, aby dostali eh, k standardům pro udržování eh, dobrého životního prostředí. Spravodaj se přitom snaží vyřešit tento problém nedostatečné proporčnosti v návrhu komise a to se týká všech tří oblastí. Takže mm, tady je také podpora myšlenky rozdělit to do tří v kategorii 1 až 5, 5 až 15 a 15 až 50 MW. Zařízení musí být Eh, diferencována eh, co do standardů, které eh, jim byly uloženy. Menší zařízení, ta by měla mít určité výjimky nebo úlevy. Budou tady totiž různé dopady na kvalitu životního prostředí a technologie, které tyto, tato zařízení používají proto, aby zredukovaly emise a podobně účinnost nákladů při provádění těchto změn. To bude zase odlišné u různých zařízení. Takže já bych chtěla podpořit zpravodaje. E, je tady určitá duplikace e, legislativy pro cahující se k různým e, podnikům. Když se podíváme na striktnější standardy pro oblasti, které už měly problémy s tím dostat těmto standardům, tam můžeme možná jít ještě kousek dál, než to, co nám předkládá zpravodaj. Tyto normy nebo standardy možná nemusí být závazné pro eh, členské státy, byly by tu, mm, to by záleželo na rozhodnutí těchto států. Takže souhlasím s tím, že členské státy si vždycky mohou uložit strknější standardy, pokud si tak budou přát. A mm, pak třeba to budou přílohy, které budou stanovovat normy e, pro e, nepovinné standardy a to by, e, to by asi vypadalo trošku podivně, takže bych mm, mm, podpořila, aby příloha B byla vyškrtnuta. Pak věc, která je velice důležitá pro nás. Způsob, jak se snažíme dosáhnout lepšího životního prostředí, musí být velice pečlivě zvážen, zvláště v takovýchto případech, protože toto bude mít skutečný dopad na občany, vzniknou tady náklady protože eh, se, to je důležité, se, je, eh, so, velikost spalovacích zařízení, velikost podniků, eh, a v mé zemi, v Polsku, polovina našich občanů využívá místní zařízení dávání tepla. Jsou tady ale země, kde tento poměr je dokonce vyšší. Přestože po celé Evropské unii Ehm, e, takovéto e, tepelná zařízení možná nebudou velikým e, tématem. V některých případech ale ehm, struktura, která dodává teplo, vyžaduje veliké investice. Jsou třeba moc zastaralé, nejsou dostatečně moderní tato zařízení a dochází k velkému úniku energie. Ale eh, příliš rigidní eh, normy by mohly znamenat, že tento sektor už nebude profitabilní a eh, že pak to povede k tomu, že lidé se budou rozhodovat pro individuální zdroje tepla a nebudou možná používat obnovitelné zdroje energie. A to by zase pak znamenalo nízkou úroveň, že by se tedy nižší úroveň emisí zvýšila. A v některých oblastech to pak bude velkým zdrojem znečištění. Takže směrnice o středně velkých spalovacích zařízeních v současné podobě, musí tyto věci a možnosti taky zvážit. A proto se musí rozpracovat standardy, tyto standardy musí být um, reálné. A aby mohly být realistické, tak um, si myslím, že pozměňovací e, názor na e, návrhy, které jsem předložila, poslouží této směrnice životnímu prostředí a také občanům, protože pokud neposlouží oběma, tak to nestojí za to, abychom je podpořili. Thank you, chair. And... Děkuji, pane předsedo, a děkuji také zpravodaji za vynikající prá- práci na zprávě. Chci být stručný. Myslím si, že návrh komise není tak špatný, jak to vidí zpravodaj, i když tam vidím některé praktické problémy, které teď řeší rada, například výjimky, například eh, na offshoreových platformách, eh, a nebo potom eh, zvojená legislativa s směrnicí o emisích PREVS. Ehm, mají tam některé věci, které kráčí správným směrem, ale zachází to možná příliš daleko. Pouze tam, kde jsou překračovány určité limity, měla by pro ně platit výjimka ale e, potom ty ostatní by tam měly být zahrnuty. Jsou tady v podstatě pouze dva brevs, které e, to překračují v tuto chvíli, ty limity. A myslím si, že je dobré, že pan zpravodaj tady přebírá mnoho návrhů, rady, e, Díky tomu se dá lépe pracovat s touto legislativou a dá se také snižovat administrativní břemeno díky tomu. Ovšem příliš nerozumím tomu, proč pan zpravodaj tady dělá tolik zásadních změn v přílohách a neuvádí tam proto jasné důvody. Evropská komise dlouho pracovala na, pozně, na posouzení dopadů, z toho vzešla tato čísla a pan zpravodaj um, tady eh, tyto věci mění, aniž by to jasně odůvodnil. I když samozřejmě mohou být eh, určité problémy v členských státech a pak by bylo důležité samozřejmě o tom tady diskutovat, ale obecně se měnit přílohy, to by zacházelo příliš daleko. Jinak eh, bych uvedl příklad. V některých členských státech, jako v Nězozemsku, emisní hodnoty jsou uh, pod, eh, daleko pod těmi eh, limity, které navrhuje MCP, eh, takže tady bychom to mohli využít, například 80% MCP jsou boilery a v Nizozemsku od roku 98 už máme národní nařízení, které platí už od roku 98 právě pro boilery, a tam vlastně je to pod tou hranicí MCP ehm, navrženou od roku 2025. Hmm. Eh, chtěl bych požádat eh, komisi, aby předložila eh, některé tedy nouzové plány a ty hodiny ve špičce. Tam je určitá, určitý návrh tisíc operačních hodin, ale já si myslím, že tam se otevírá možnost, aby tyto zařízení běžely normálním způsobem, běžným způsobem, takže já bych se chtěla na to zeptat komise, co si o tom myslí a jestli by byl problém, kdybychom se drželi těch 500 hodin a to i v severských zemích, jako je Finsko a další skandinávské země. Potom eh, diskutovalo se tady o působnosti a Eh, aby tady bylo nové rozlišení 5 až 15 MW. Tam mám určité pochybnosti, nevím, proč bychom to tak měli udělat, protože v posouzení dopadu komise je jasně uvedeno, že náklady eh, do 1 až 5 MW jsou eh, velmi vysoké a potom nákladová křivka klesá po těch 5 MW, takže já nerozumím tomu, proč bychom tady měli mít další rozsah působnosti od 5 do 15. Potom Myslím si, že ten návrh je, komise vede eh, k dobrému nakladově efektivnímu návrhu, k rovným podmínkám a já si myslím, že to by mělo být naším cílem, cílem parlamentu. Abych eh, ukázal, co již je v některých členských zemích možné, tak bych rád eh, vyzval tento výbor, aby navštívil Nizozemsko a jedno vlastně pivařství Mm, pivovar a e, tam jsou vlastně velmi e, nízké emise. Je tam méně než 70 e, oxidu seřečitého, jednotek oxidu seřečitého. Je to zkrátka vynikající výsledek, kterého tam dosahují. Já vzvu vás na návštěvu. Děkuji, paní Rodriguez. Eh, gracias, presidente. A mí me gusta... Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda na úvod opět soustředila na oblast zdraví našich občanů. Myslím si, že toto by měla být priorita pro náš výbor. Jak tu již zaznělo, každoročně špatná kvalita vzduchu způsobuje nějakých 400 předčasných úmrtí na území EU. A u nás v Andaluzii také nějakých 80 občanů dýchá každodenně vzduch, který, co se kontaminace týče, přesahuje již ty eh, nebezpečné hodnoty. A jak se zdá, přestože je situace jaká je, tak naše administrativa nepřistupuje k žádným krokům a proto my musíme něco udělat, abychom tedy snížili kontaminace, musíme si uvědomit, že stále ještě neexistuje příslušná legislativa, nebo pokud existuje, tak není implementována. Informovanost je také na nízké úrovni. E, v evropských institucích máme tedy povinnost dohlížet nad členskými státy a nutit je, aby plnili evropskou legislativu. Myslím si, že pan zpravodaj se tady snaží zachovat určitou rovnováhu mezi tím veřejným e, zdravím a pak zároveň zachovat nízké náklady pro malé a střední podniky. E, myslím si, že tady ale se objevuje pak celá řada nejrůznějších výjimek, tak jak je to podobné vlastně u těch prováděcích postupů v členských států. E, máme tu určité výhody pro operátory, a pro určité rafinérky a pak je tu zdůrazněná role, role takzvaných MC, které ale nejsou uh, rozhodně uh, takový menší podnikatelé. Myslím si, že bychom neměli obhajovat tolik práva podnikatelů, jako spíše se opravdu zaměřit na eh, veřejné zdraví a na to, jak také vzejít z té environmentální krize. Ehm, to znamená zabývat se kontaminací přímo u zdroje, to znamená zabývat se těmi ehm, spalovacími zařízeními. Ty limitní hodnoty, které navrhuje Evropská komise, jsou příliš nízké a navíc jsou ještě nižší, než jaké uplatňují ehm, různé členské státy ve své vnitrostátní legislativě. Například v Irsku to tak funguje lépe. Myslím si, že kdyby se tento text řádně uplatňoval, tak by se nám podařilo snížit o nějakých 70% ty, ten oxid siřičitý a celkově snížit tedy ty škodlivé částice ve vzduchu. A pak další krok je možná i s, eh, snižování počtu těch spalovacích zařízení. Máme tu určitý návrh, určitý plán do roku 2025, ale ten zdaleka ještě není splňován. A proto si myslíme, že v podstatě taková ta lhůta do roku 2025 je příliš daleko a měli bychom se snažit učinit něco mnohem dříve. Je důležité tedy také, abychom se zabývali snižováním skleníkových eh, plynů. Eh, nicméně to tady na tomto výboru již eh, jsme probírali mnohokrát. Neexistují opravdové pobytky pro to, aby se přistoupilo k spalování nebo k vytváření takové té čisté energie. Takže my z tohoto důvodu tady máme i návrh k bodu odůvodnění 13, aby byl více v souladu s bodem odůvodnění 10. A ještě bych eh, na závěr chtěla říci jednu věc, aby tedy i příslušné orgány i u nás ve Španělsku, konkrétně v Andaluzii, se věnovali těmto tématům. Máme konkrétně oblast eh, Eh, říční oblast kolem města Uelvy, která je opravdu eh, znečištěná potřeba, aby se s tím něco udělalo. Děkuji. A teď paní Rivasi. Mohu poprosit, abyste se vyjadřovali stručněji, protože mm, v 11 hodin přijde pan komisař. Oui, je vais, je vais... Pokusím se o stručnost. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane zpravodaji. Tak, jak jsem již uvedla, uh, my zelení velmi podporujeme tuto směrnici, tak jak byla navržena komisí. A dokonce bychom si přáli zajít trochu dále, pokud jde o ochranu ovzduší, jak už bylo řečeno, je to směrnice, která se týká středně velkých spalovacích zařízení a týká se také veřejného zdraví a dopadů, které to může mít na naše zdraví. Jistě si pamatujete eh, těch 400 tisíc úmrtí v Evropě. Eh, je tedy tato problematika, která naprosto přesahuje například eh, silniční nehody a nebo předčasná úmrtí v důsledku konzumace tabáku. E, když vidím ovšem vaše výjimky, pane zpravodaji, tak si říkám, že to bude v podstatě taková e, prázdná schránka, ta vaše směrnice. Když se podíváme na pozměňovací návrh 11, všechny ty výjimky e, plynových zařízení, které se používají na offshoreových platformách, a potom ještě další věci a reaktory, které se používají eh, v chemickém průmyslu například. To by například eh, zcela vyjmulo chemický eh, průmysl a potom tam nějaké katalyzátory a baterie a tak dále, krematorium a tak další, další věci. A třešničkou na dortu je jeden příklad a to jsou Eh, Kalaharské ostrovy, eh, francouzské departmány a další věci. No co si to myslíte? Eh, kam se to dostaneme touto směrnicí? Teď bude úplně prázdná. Já opravdu tomu nerozumím. Jestli je toto návrh rady, tak členské státy samozřejmě chtějí chránit svoje departmány a svoje oblasti. Já jsem francouzská, takže tady se chtějí chránit francouzské departmány, ale Chceme to opravdu? My přece chceme mít zařízení, která budou respektovat normy, takže já jsem naprosto proti těmto výjimkám a je potřeba, aby pokud skutečně chceme inovovat, pokud chceme ehm, někam přivést naše, náš průmysl, chceme je vést k tomu, aby méně znečišťovali, tak je potřeba, aby to platilo všude. Není možné tam mít mezory, mezery, protože pokud je tam budeme mít, tak do nich úplně propadneme. Takže Tady na to musíme dát pozor. Potom limitní hodnoty. Viděla jsem, že jste změnili limitní hodnoty, pokud jde eh, o eh, eh, oxidy síry a dusíku. A já si myslím, že když ty normy zvýšíte, tak jsou méně závažné, závazné. A komise navrhla 1 až 5 a 5 až 50. Proč tam děláte ještě nějakou střední kategorii? Já si myslím, že pokud tam dáme 5 až 50, tak už tam budeme mít velká zařízení. A tady je samozřejmě problém energetické efektivity eh, a té tepelné, toho tepelného příkonu. Máte některá biomasová zařízení, která vytváří elektřinu, ale je tam zapotřebí mnoho dřeva a, a to teplo není dostatečně využíváno. Je potřeba, aby eh, tento průmysl, jakmile je v rozsahu 5 až 50, a takových je stále více v Evropě, aby opravdu postupovali efektivně. Ano, je dobré, že třeba topí dřevem nebo používají dřevo, ale je potřeba, aby i využívali e, to teplo, protože jinak opravdu vykácíme všechny lesy e, a bude to úplně zcestné. Takže tady je opravdu e, potřeba ten text vylepšit, je nebo zelení, zelení zkrátka chtějí zajít dále a nemít tam tyto výjimky, protože jinak to úplně vyprázdníme, nebude to mít žádný smysl. Děkuji. Uh, Děkuji. A pan tady je poslední. Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem poděkovat um, za veškou práci, která byla odvedena uh, a návrh zprávy. A také máme program Junckera na rok 2015 uh, um, s souvislosti s balíčkem o živém o čistém prostředí. A to nedohromady s tím, co říkali kolegové zelení dalš dále. Jsme toho názoru, že návrh směrnice se neorientuje pouze na směrnici o ekodesignu, ale a na směrnici IET. Ale tady jde e, zároveň o to, abychom měli technologie, které budou příznivější pro životní prostředí, protože se musí zvýšit konkurenceschopnost. A e, musíme mít technologie, které budou disponibilní a které budou přístupné pro podniky a které budou odpovídat ekologickým standardům tak e, aby odpovídal i profil nákladu. A dále by eh, se to mělo eh, rentovat a tak aby vznikl program příznivý pro životní prostředí eh, a aby, který byl zároveň ekonomický. Co se týče kontroly, dohledu, to bychom na to neměli zapomínat. Trojdimenzionální měřící systémy, přitom data by měla být sbírána v reálném čase, takže by tato informace mohla být řádným způsobem zpravována hmm. A v článku 24 eh, se mluví také o průmyslových emisích. Eh, tímto návrhem by emise do roku 2030 mohly být redukovány a tím eh, bychom splnili dlouhodobé cíle Evropské unie zdravý vzduch všude i u menších a středních spalovacích zařízení. Musíme zaplnit mezery různými daty a to je důležité i pro další generaci. Děkuji. A teď krátce předávám slovo panu Dancovi. Děkuji. Ano, Zjevně toto je jenom polovina eh, celého balíčku jako o eh, této, této směrnici a jako stínový zpravodaj pro národní směrnici si myslím, že je velice důležité abych měl takový přehled toho, co děláme ve středně, u středně velkých spalovacích zařízení. Musím říct, že jsem trošku zklamán, eh, protože mm, eh, souhlasím s tím, co říkal pan eh, Paluči s jeho poznámkami o tom, že úroveň ambicí se odráží v této zprávě. Známe rozsah problému, hodně o tom mluvíme, ale mm, asi by neměl vůbec smysl kdybychom vstupovali do eh, vyjednávací pozice eh, s radou eh, s tím, že tady budeme mít rada jenom vlastní vyjednávací pozici, to by totiž naši pozici oslabilo. My jako parlament musíme být jasno v tom, co říkáme a jaká je naše úroveň ambicí. A na tomto základě si myslím, jak už bylo řečeno, míra nebo počet výjimek a velice rozředili to, co by měl být ambiciozní zpráva. Myslím si, že technologie tady existují, víme, co se dá udělat a není důvod, proč bychom eh, měli eh, eh, smetávat této výjimky, když jde o středně velká spalovací zařízení a tady máme stanovisko ESD k eh, eh, této směrnici, takže bych eh, byl proto, abychom tento balíček udělali podobně ambiciozním, jako byly naše cíle, protože v konečné instanci se postavíme tomuto velkému problému pouze, když něco uděláte na úrovni, která byla navržena komisí. A myslím si, že toto by měl být minimální začátek. Děkuji. A paní Jirli? Děkuji, pane předsedo. Ano, pár věcí jsem tady měla, ale omezím se pouze na jednu věc. Pro, eh, říkám si, proč tady došlo k nahrazení slova particular method slovem dust, tak máme to tady v anglické eh, verzi. Tomu opravdu nerozumím. Dust, mm, eh, prach, to není úplně vědecký pojem, ehm, protože mm, myslím si, že particular, eh, pe, pe, pe, particles to se dobře pokrývají a mm, jde to napříč celou tou legislativou. Takže jsem se jenom chtěla zeptat, proč to, pana zpravodaje, proč to chcete změnit na výraz dust? Ano, děkuji. A pan Linz? Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji i zpravodaji, myslím si, že odvedl velice dobrou práci. A chtěl jsem jenom něco říct o spalovacích zařízeních mezi 1 až 5 MW, zvláště biomasa biomasová zařízení a zařízení na dřevo. Já eh, si eh, myslím, že právě v mé eh, zemi už jsme urazili kus cesty a dostali jsme ku obnovitelné energie a jsou tady ještě možnosti je doplnit, ale tyto možnosti máme teď omezeny a myslím si, že bychom vylévali dítě s vaničkou, kdybychom tady postupovali příliš ambiciozně, příliš striktně, kdybychom pro jedno zařízení, která stojí 200 tisíc euro, kdybychom ještě dodatečně museli investovat mm, ve výši 150 tisíc eur, tak pak si myslím, že bude velice obtížné eh, tato zařízení i nadále ekonomicky provozovat. Ehm, eh, a na konci bychom měli jenom více zase pevných paliv. Takže si myslím, že mm, tady toto jde ve správném směru. Děkuji. Děkuji. A teď předávám slovo ke krátkému komentáři komisi. Pan, tak, pan Filner ještě. Děkuji. Ano, budu stručný. Toto je důležitá eh, legislativa, která může přispět k tomu, že se eh, splní eh, cíle v oblasti emisí. Jediná věc, ehm, která mi dělá potíže, jsou zařízení, která používají ehm, biomasu, hlavně lesnický průmysl protože všechny ty věci, si myslím, tady musí být motivace co do nákladů i ekologická. Později budeme hlasovat o čtvrté strategii a víme, jak důležitá je lesnictví, protože eh, tady je klimatická politika, kterou potřebujeme a změny, které jsou zapotřebí. A proto se musíme postarat o to, abychom eh, tady mm, nedělali politiku, která by vedla k tomu, že se budou zavírat tato ehm, malá eh, zařízení, protože to by vedlo k dalšímu transportu a k velkému poškození znečištění životního prostředí. Myslím si, že hodně věcí, které mi tady leží na srdce, jako eh, zdvojení, ehm, zpravodaj už o tom mluvil, Eh, nebo nová, nové instalace, mm, kde nebudeme mít žádné omezení hodin a pak bude úplně nemožné si vytvořit nějaké rezervy. Rezervní zařízení, pak hlučnost určitě taky. Jediný způsob, kterým si myslím, eh, eh, jak můžeme, jak můžeme postupovat, jsou určité práhové hodnoty pro tyto biomasové zařízení, zařízení hlavně částečky Mm, myslím, že se musíme podívat na práhové hodnoty, anebo bychom se eh, měli podívat na směrnici, kde už máme zapracovány určité výjimky eh, z disponibilních eh, technologií. Pokud eh, třeba jste v situaci, kdy nemáte eh, žádné přímé dopady těchto eh, částeček mm, na obyvatele nebo mm, na životní prostředí obecně, a nebo jsou tady určité technické důvody, pak jsou dobré cesty, jak vyřešit takovou situaci, kdy máte nemáte negativní dopady na životní prostředí, ale vystávají obrovské náklady. Na to bychom se měli soustředit. K tomu se ještě vrátím ve svém pozměňovacím návrhu. Děkuji. Uh, děkuji a nyní předám slovy, slovo komisi, to pan Helen. A toho bych chtěl požádat, aby byl opravdu stručný, protože pan komisař Vela již čeká v předsáli. Ano, děkuji pane předsedo, opravdu pokusím se být maximálně stručný. V první řadě víme již dostatečně dobře, že tu tedy panuje podstatná podpora náhledu zpravodaje, co se týče té působnosti směrnice od 1 do 50 MW by se mělo zachovat, stejně tak ty obecné normy, ale také pokyny členských států ohledně těch takzvaných hotspots Máme tu určité obavy, co se týče rozmělnění nebo snižování těch eh, úrovní podmínek pro, ty, eh, pro ta nová zařízení. Tady se nejedná o to, že by se tam eh, využívaly ty nejpokročilejší techniky v těch takzvaných hotspots. Tady to je obsaženo v příloze 3 a myslím si, že ta měřítka, která jsou obsažena ve stávající legislativě, byla tedy dostatečným poměřování toho, jakých eh, cílů můžeme dosáhnout. Je to důležité, pro podnikatele, pro průmysl, který je lídrem, ale mohl by ztratit svůj posto, svoji pozici vůči například Spojeným státům, pokud nebudeme v, řekněme, takové přední línii i právě v této záležitosti. Ovšem, litujeme a znepokuje nás také to, že některá ta ustanovení se podstatně oslabují protože ten návrh zprávy byl vypracován tak, aby byl dostupný pro malé a střední podniky a aby také poskytoval určitou dlouhodobou jistotu 2025 až 30. To byl tedy plánovaný eh, plánované datum a následně pak tedy by bylo zapotřebí požádat o určitou revizi a pro zpřísnění těch norem, no a to by zase postihlo jak efektivitu, tak by to bylo tedy nákladnější a aby se tedy celkově splnily ty mm, záměry tohoto legislativního textu ve prospěch občanů. To odkládání některých ustanovení nebo jejich protahování, na to nahlížíme Eh, negativně. Máme tu v jiných legislativních textech návrh eh, plánů až do roku 2030. Tady se zak- zachází až za rok 2035, ale nevíme, do jaké míry by to zajistilo občanům dostatečnou kvalitu vzduchu v té nejbližší budoucnosti pro naše občany. Pak jsou tu také otázky o těch limitních eh, emisních hodnotách a tady bych chtěl upozornit na ty obavy, které jsme již zdůraznili na radě. Myslíme si, eh, že se to tady omezuje konkrétně u těch oxidů síry, ale my si přejeme, abychom tu měli opravdové adekvátní normy a některé ty návrhy, které zazněly na radě a odrážejí se i ve zprávě nebo v návrhu zprávy, tak oslabují eh, právě tuto situaci. A zase se to dostává až k tomu snižování někdy do roku 2035 a to by mohlo mít dopad na vytváření těch znečišťujících částic v našich městech. Co se týče souladu s legislativou, s tím naprosto souhlasíme a myslíme si, že jsou tu určité prvky, které jsou napojeny například na papírenský průmysl, na rafinérie, to je třeba ještě vyřešit, aby to bylo opravdu v souladu se směrnicí o těch eh, průmyslových emisích a tady s touto o těch středních spalovacích zařízení. Pak ale ještě k přílohám je třeba zajistit, aby velký průmysl neměl takový, řekněme, slabší režim, slabší normy než třeba tento text. Proto je nutné zajistit určitou konzistentnost. A pane předsedo, toto je tedy jen těch několik málo připomínek. Obávám se, že jsem asi nevyřešil všechny ty otázky, které zazněly konkrétně na komisi. Ještě se k ním mohu vrátit, anebo si to můžeme vyřešit bilaterálně. A pak ještě chci omluvit eh, naši paní ředitelku. Ona se měla dnes dostavit, nicméně bohužel onemocněla, takže ji tu dnes zastupuji. Děkuji a poslední, poslední vyjádření pan zpravodaj, pan Gřib. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, stínový zpravodaj, mým záměrem rozhodně nebylo oslabit legislativní návrh Nicméně myslím si, že stojí za to zdůraznit skutečnost, že každý z těch návrhů má své odůvodnění. Odůvodnění. v dokumentech, které jsme použili při naší práci. Já jsem samozřejmě otevřen jakýmkoliv diskuzím, rád s vámi budu spolupracovat. Ale ještě jednu věc tam, eh, kde jsou rezidenční čtvrti se spoustou bytů, anebo máte nějaké zařízení, které vytápí celý okrsek, tak je třeba mít opravdu striktnější podmínky pro ta střední spalovací zařízení, protože v opačném případě Ehm, se bude odklánět od centrálního vytápění a lidé budou přistupovat k individuálnímu topení a to zase na výši emise. O tom nejsou rozhodně pochyby. To už členské státy k takovému závěru dospěly. Taková je skutečnost. Jinak ještě jednou všem děkuji za připomínky a velice rád s vámi budu spolupracovat. Vím, že jsme časově omezení, takže nemohu zareagovat na všechny náměty, které tu zazněly. Myslím si, že pan komisař už je zde, takže pouze poděkuji kolegům za konstruktivní přínos. Děkuji, říká předseda, ještě chci připomenout časový rozpis. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů s digitálním podpisem je 5. března do 12 hodin. S Zvážení návrhu bude na příštím zasedání 31. 30. března a hlasování ve výboru proběhne 13. a 14. dubna. Ještě chci eh, připomenout, že bod číslo 7 našeho pořadu jednání probereme po hlasování dnes odpoledne na zasedání výboru. A nyní můžeme tedy okamžitě přistoupit k výměně názoru s naším panem komisařem, panem Carmenu Velou, komisařem pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybářství. Je mi velkým potěšením, že jste se k nám dostavil a myslím si, že můžeme okamžitě přistoupit k diskuzi. Samozřejmě známe pracovní program komise, ale také vím, že jsou tu určitá očekávání, co se týče vás a celkově vašich aktivit v blízké budoucnosti. Takže jak je zvykem, v první řadě vám předám slovo, abyste nám mohl přednést váš projev a poté zahájíme kolečko otázek a odpovědí. V první řadě Mm, od kolegů za jednotlivé politické skupiny a poté můžete reagovat, takže máte slovo. Uh, děkuji, Giovanni, děkuji, pane předsedo, a přeji všem uh, dobré ráno. Eh, děkuji vám za to, že jste mě eh, dnes poslali do Evropského parlamentu k výměnu názorů o našich prioritách eh, tohoto roku a, jaké jsou mé, a o tom, jaké jsou mé cíle během tady našeho mandátu. Během slyšení jsem slíbil otevřený a transparentní dialog s vámi a od mého začátku jsem eh, již eh, s mnohými z vás eh, jednal bilaterálně a vždy mi velmi pomohly vaše zkušenosti, vaše expertíza a já bych rád tento dialog dnes ještě dále rozvinul. Během mého slyšení jsem se zavázal eh, k sedmému akčnímu plánu pro životní prostředí. Cestovní mapa tohoto sedmého EAP je nastavena tak, aby stimulovala eh, nízkouhlíkový růst a inovace eh, založené na, nízko, na efektivním nakládáním se stroji. Mělo by to zachovat eh, přírodní kapitál Evropy a také zdraví a eh, blaho našich občanů. Komise bude tuto cestovní mapu sledovat a následovat v roce 2015. Eh, nejprve bych chtěl pohovořit o věci, která byla od počátku jádrem diskuze komise, když diskutovala o pracovním programu. Jde o balíček oběhového hospodářství. Vím, že mnozí z vás, že většina z vás byla proti stažení návrhu o odpadech, o revizi odpadů a, a já jsem také slyšel, že jste skeptičtí, pokud jde o závazek, že mají být předloženy eh, ambiciozní, eh, má být předložen ambicioznější návrh eh, ale e, tento závazek tady zazněl a bude dodržen. Očekávám, že komise e, tedy bude e, pokračovat ve formalizaci tohoto stažení v dalších dnech. Naším cílem je zajistit, že nový návrh dosáhne toho více a bude předložen velmi rychle. Podle mého názoru se nyní musíme všichni zaměřit na ten nový návrh. Naše motivace je prostá. Přejeme si, aby se Evropa dostala na cestu k udržitelnému, skutečnému udržitelnému růstu, což znamená podporovat oběhové hospodářství. Ale chceme také ukončit regulační nejistotu pro ty, jejichž budoucí pracovní místa na tom budou záviset a také pro ty, kteří eh, budou investovat. Text v pracovním programu by nemohl být jasnější stažení a nahrazení novým, ambicioznějším návrhem do konce roku 2015 k podpoře oběhového hospodářství. Je to naprosto jednoznačné. Naše motivace je tedy jasná a cíl je jednoduchý. Ale abychom dosáhli tohoto cíle, budeme potřebovat vaši pomoc. Tento nový přístup je dvojí. Za prvé, samozřejmě předložíme nový legislativní návrh, pokud jde o cíle v oblasti odpadu a tento nový návrh zohlední vstupy, které jsme získali během veřejných slyšení s Radou a Evropským parlamentem, připomínky mnohých v tom smyslu, že návrh v oblasti odpadu by měl být specifičtější, pokud jde o jednotlivé země. Komise tady eh, bude vycházet z existujících informací a také se bude připravovat na nových věcech a na tom dřívějším, bude se vycházet také z toho dřívějšího návrhu o odpadech. Cílem je zvýšit úroveň recyklace v Evropě a samozřejmě se také držet hierarchie odpadů. Potřebujeme chytré a efektivní cíle. Náš úspěch bude měřen tím, jak dobře budou politiky implementovány v praxi v každém členském státu. Musíme být ambicioznější, pokud jde o implementaci. Dále Eh, uzavřeme okruh v oběhovém hospodářství. To znamená, že chceme usilovat o udržitelnou spotřebu a také eh, jde o produkci a to směrem dolů, eh, to znamená, než se z produktu stane odpad, ale také směrem, tedy pardon, nejprve směrem nahoru a potom směrem dolů, to znamená poté, co produkty již nejsou odpadem. Budeme se zaměřovat na to, jak podpořit a vytvořit trh pro recyklované produkty. Napadá mě k tomu výraz use it or lose it, využij to nebo to ztrať. Tady eh, opravdu eh, je jistou ironií, že se vynakládá obrovské úsilí na to, aby materiál byl obnovitelný, ale přitom se již nikdy nepoužije po té, co se z něj stane odpad. Takže tady opravdu se musíme zaměřit na to, aby recyklovaný materiál opět vstoupil do výrobního řetězce. Recyklace může být jednodušší, levnější a efektivnější, pokud jsou produkty navrhovány a využívány s ohledem eh, na snahu minimalizovat odpad. Práce na této druhé polovině kruhu eh, se zaměří na eh, cestovní mapu, která se snaží identifikovat, co můžeme udělat rychle a jaká další opatření eh, můžeme předložit během tohoto mandátu. Jde nám o energetickou efektivitu a to budeme řešit také v rámci sdělení o energetické unii, e, které e, zítra představí e, pan Ševčovič na plenárním zasedání. Oba dva aspekty balíčku o oběhovém hospodářství, to znamená cíle v oblasti odpadu a potom také cestovní mapa zaměřená na část produkce, Mm, se spojí nebo budou představeny do konce roku 2015. Já, eh, jistě se shodneme na tom, že toto je opravdu ambiciozní program v souladu eh, se sedmým EAP a také v souladu s udržitelnými eh, cíly rozvoje ke kterým se ještě vyjádřím později. Chtěl bych připomenout, že cíl 12 těchto cílů udržitelného rozvoje OSN, bod číslo 12 tedy, um, uvádí, že musíme zajistit udržitelnou, udržitelnou produkci a také udržitelnou spotřebu. Pouhý eh, balíček v oblasti odpadu by nás sám o sobě tam eh, nedovedl ale pomůže nám k tomu. Měli bychom maximálně využívat zdroje a to si vyžaduje akci ve všech fázích životního cyklu produktu. Týká se to těžby, eh, produktového designu, výroby, distribuce a také spotřeby zboží, opravy a eh, opakovaného využití. Řízení nebo nakládání s odpady a potom se to opět vrací k produkci. A tady samozřejmě nezačínáme od nuly, protože jsme si nashromáždili různá stanoviska um, a informace také z návrhu o odpadech, který byl předložen minulé léto. A já vám tady potřebuji všem uh, poděkovat za váš zájem, který projevujete. Myslím si, že tak to bude pokračovat i do budoucnosti. Máme tady také celou řadu různých akcí, nástrojů a opatření v oblasti uh, politik, uh, produktů a chemických politik které pomohou utvořit naše oběhové hospodářství. Musíme to kombinovat se expertními znalostmi a naším politickým odhodláním předložit co nejobsáhlejší balíček. Minulý prosinec v Lyonu jsem eh, byl svědkem toho, eh, jak byly oslavovány ekoinovace eh, na předávání environmentálních cen evropskému biznisu. Jakým způsobem můžeme ještě více podpořit kreativitu? Jak můžeme usilovat o e, chytřejší produktovou politiku? Jak e, můžeme využívat nástroje, jako je ekodesign a další? Ehm, jak zajistit kvalitu recyklovaných produktů? A jak zabránit například tomu, aby škodlivé látky se opět vracely do produkce? A jak je to s klíčovými surovinami? Průmyslový odpad tvoří polovinu všeho odpadu, který je vyprodukován v Evropské unii. Jak můžeme co nejlépe tento problém vyřešit? Můžeme využít eh, špičkové technologie, eh, abychom eh, vytvořili lepší oběhové hospodářství. Jak naložit s politikou spotřeby jestli jsou v souladu s cíly oběhového hospodářství. Jak může Evropská unie podpořit oběhové hospodářství i finančními prostředky? To vše jsou otázky, které si společně musíme položit, musíme na nich společně pracovat v příštích měsících. Opatření eh, by měla kombinovat legislativní akce, nástroje založené na trhu, vědu a výzkum, pobídky, výměnu eh, informací a podporu eh, dobrovolných přístupů. To by poskytlo podnikům, včetně malých a středních podniků, na konkrétní nástrojem, které by pomohly přechodu k oběhovému hospodářství. Přípravná zpráva Evropské komise o Evropském strategickém investičním plánu eh, hovoří o, eh, o efektivním nakládání se zdroji, hovoří se o tom, že to je jeden z nejdůležitějších cílů a eh, měly by se využívat podpory, které jsou již k dispozici v rámci evropských strukturálních fondů. Je tady celá řada různých potenciálních akcí a musíme, eh, pro, musí proběhnout velké konzultace předtím, než si něco vybereme. A já jsem samozřejmě velmi otevřen také vašim názorům. Jsem eh, velice zvědav na vaše názory a eh, myslím si, že i toto může být dobrý začátek toho, co potom snad bude v létě schváleno na plenárním zasedání. Buďme inovativnější, strategičtější a ambicioznější společně. Pokud jde o návrh směrnice o vnitrostátních stropech v oblasti emisí, je to velmi jasné, návrh je zatím ještě v jednání a my eh, předložíme pozměněné návrhy, které budou zohledňovat eh, vyvíjející se pozice eh, spoluzákonodárců, budou se v něm odrážet synergie z eh, oblasti energií a klimatických politik. Chceme samozřejmě v rámci toho také snižovat administrativní břemeno, ale zároveň nechceme eh, žádné kompromisy, pokud jde o dosahování našich cílů. Je velice eh, důležité, po té, co jsme naschromáždili statistická data od členských států, aby se to přesunulo na politickou úroveň. Samozřejmě jsou tady určité obavy v souvislosti s tímto návrhem. Je však důležité, abychom si uchovali naše ambice, pokud jde také o snižování dopadů na zdraví. Zajímá mě také slyšení Evropského parlamentu a, rady, a názory eh, rady, pokud jde o návrh NEC. Diskutovali jste také o návrhu zprávy pana Gřiba, o středně velkých spalovacích zařízeních. Já se omlouvám za to, jak vyslovuje to jméno, ale není to pro mě snadné. Tato zařízení významným způsobem přispívají ke znečišťování eh, ovzduší, především ve městech. Jsem potěšen, že Evropský parlament si přeje dosáhnout dohodu během prvního čtení spolu s lotyšským předsednictvím. Komise by takovou dohodu chtěla podpořit. Doufáme, eh, že se tedy takto podaří eh, snížit emise. Dále bych chtěl pohovořit o iniciativě eh, z pracovního programu, ke které už jsme předložili výsledky. Jde o udržitelné cíle rozvoje OSN před třemi eh, týdny jsme společně s Neven Mimikou eh, předložili eh, určité cíly, pokud jde o odstraňování chudoby a posílení udržitelného rozvoje. V září tohoto roku hlavy státu a vlád se musí dohodnout na rámci po roku 2015, pokud jde o rozvojové cíle tisíciletí a také implementovat výsledky RIA 2 plus 20 konference o udržitelném rozvoji. Tady samozřejmě jeden z těch cílů se zaměřuje na produkci a spotřebu. Evropská unie může být globálním lídrem v celé řadě oblastí, například při identifikování nových, udržitelnějších způsobů spotřeby a cyklu produkce, pokud jde o um, řízení oceánu a ochranu um, cených mořských strojů a globálních ekosystémů jak znáte z mého slyšení, jak víte z mého slyšení, řízení nebo zpráva oceánu je jednou z mých klíčových priorit. Komise Tady se chce zaměřit na monitorování účetnictví a revize našich závazků. Eh, celá řada akcí eh, tady vytyčuje cestu k lepšímu, eh, efektivnějšímu implementování rámce po roku 2015 prostřednictvím konkrétních akcí Evropské unie. Těším se na diskuze s Evropským parlamentem tak, aby pozice Evropské unie vedla k tomu, že agenda po, po roce 2015 bude skutečným úspěchem. Přírodní zdroje. Tento rok je rokem přírodního kapitálu. Aby to bylo eh, jasné, eh, budeme eh, organizovat celou řadu akcí, kde vlastně nejprve začne jedna akce na jaře, kde se také bude řešit legislativa v oblasti přírody v různých okamžicích tohoto roku a je tady také strategie o biodiverzitě, kterou se budeme zabývat na podzim. Partnerství z minulého týdne s Evropskou investiční bankou eh, vede k tomu, že bude zahájen pilotivní projekt o přírodním kapitálu a tí, tom, jakým způsobem eh, tedy tyto věci financovat NCFF a dalším důležitým krokem je také fitness check, kde dojde k revizi evropské legislativy v rámci programu REFIT. Mnozí z vás, ale také mnozí občané a nevládní organizace věnují velkou pozornost eh, legislativě v této oblasti, v oblasti přírody. Je to pro ně velmi důležité. Komise si uvědomuje, eh, že REFIT je velice důležitý. Komise bude eh, hodnotit tyto věci velmi transparentně a pečlivě. Bude tady eh, celá řada oficiálních akcí, například Zelený týden na počátku června, který se zaměří na přírodu a biodiverzitu a eh, zúčastněné strany fitness checku se budou účastnit konference na toto téma v září. Vím, že se mohu spolehnout na to, že Evropský parlament mi zde bude velmi ceným zdrojem podpory a pomoci. Těším se na uh, naši další agendu. Máme tady eh, zprávu o životním prostředí za eh, období pěti let Evropské agentury pro životní prostředí. A závěrem ještě několik slov k otázce implementace. V mém slyšení jsem hovořil o tom, že členské státy musí zlepšit své výkony a v některých ohledech dokonce výrazně. Já vím, že souhlasíte s cílem eh, plné implementace legislativy, kterou jste přijali v rámci spolurozhodování s radou. A vím, že souhlasíte s tím, že nejde o to stanovit cíle, pokud ta, ty cíle nejsou naplňovány. Abychom to změnili, abychom dosáhli těch cílů, tak budu více spolupracovat členskými státy, abychom odstranili překážky, zjistili, kde přesně tomu brání jaký problém a e, zlepšili harmonizaci a soulad. Chtěl bych e, využít váš vliv a vaše sítě ve vašich zemích a volených okrscích, abychom vylepšili e, provádění legislativy to eh, vytvoří rovné prostředí pro naše podniky, to, které si zaslouží, a zajistí to eh, vysoké environmentální standardy, které by evropští občané eh, měli mít. Děkuji vám velice za vaši pozornost a nyní se již těším na zajímavou výměnu názorů. Děkuji. Thank you to you, to your... Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci a za jasnou vizi k některým bodům, které náš e, výbor žádal v rámci pracovního programu komise a začneme okamžitě s prvním kolem řečníků zástupci různých politických skupin a hned začneme s panem Petrem Elízem ZDB. E ano, děkuji, pane předsedo. Já bych Ivo Belece spíš označil za, e, poprosil jako stále zpravodaje a koordinátora, aby se ujal prvního slova. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Petrovi. Pane komisaři, přeji do, dobré dopoledne a vítám vás opět tady na mm, zasedání našeho výboru. Měl bych dvě konkrétní otázky. Samozřejmě jsme velice rádi, že mm, návrh eh, k emisí mm, je pořád ještě na stole a nebyl se stolu smeten a vy jste oznámil, že přijdete s novým návrhem a s eh, jeho modifikací, takže na to se už těšíme. Eh, tedy dvě konkrétní otázky k, tomu, k této složce. Za prvé, já si myslím, že všichni eh, v této eh, místnosti si přejí ambiciozní návrh, který eh, bude propojen a který, kde budou odkazy na minimální byrokracii. Jak máte v úmyslu se vyrovnat s tímto mm, paradoxem? A navíc víte, že je to více pozměňovacích návrhů, které v současné době se potýkají s tím, aby se plnili stávající limity eh, pro snižování, limity emisní. Eh, jak chcete tedy na pomoci těmto členským státům, které mají u teď potíže, aby dosáhly ambicioznějších eh, cílů do budoucna? To nebude jednoduché. A druhá otázka, dovolíte-li, pane předsedo, týká se eurostandardu k emisím eh, eh, silničních vozidel. Eh, víme všichni, že současné ehm, testovací cykly, které neodrážejí skutečný nebo reálný svět emisí, Víme, že jsou to plány, jak znovu přepracovat tento cyklus, ale jaké kroky plánujete, aby se zajistilo to, že v roce 2017, tedy tři roky po ehm, standardech Euro 6, eh, že tady budou eh, emise, které pocházejí eh, z těchto hostosrdničního provozu, že se stanou součástí tohoto testovacího cyklu. Děkuji. A teď Matias. Ano, děkuji. No, proti kolegovi z EPP vůbec nejsme spokojeni s tím, že komise tento balíček stáhla. Ehm, ale naděje umírá poslední, že se to ještě vylepší, tak tu naději máme. Podíváme se na to, co se bude dít v příštích týdnech a měsících v komisi v tomto směru. Určitě je dobře, že máme celostní přístup, to, aby to byl opravdu celý kruh a nejenom polokruh. Neměli bychom mimo jiné zapomínat na to, že v otázkách odpadu a téma recyklace, energetické účinnosti, to všechno bychom se měli začlenit a měli bychom mluvit o, zaručit skutečné e, zhodnocení. Komise to sama e, řekla, že jsou tady obrovské potenciály mm, e, i co se týče vytváření nových pracovních míst. Do dvou milionů nových pracovních míst mm, mm, by mohlo být vytvořeno. Takže zase my nejsme tak úplně šťastní, že se to bude protahovat, ale pokud má dojít eh, k tomu, že bude předložen ještě lepší návrh, než ho máme teď, pak eh, se rádi necháme překvapit. Téma implementace eh, evropského ekologické legislativy. Mm, často se tady mluví o legislativě a často nevidíme pro samé stromy les. Ale implementace musí dojít v členských státech a v tom je háček, protože to tak úplně nefunguje, jak bychom si to přáli, jak jsme si to tenkrát stanovili v naší legislativě. Jenom, určitě, jenom některá hesla budu jmenovat. Ehm, ehm, habitat, ehm, směrnice o vodě, směrnice o vodě, co vlastně by mělo nastat u takzvaného fitness checku Evropské unie. Začalo to právě v lednu. Co by se mělo stát, abychom se tady vylepšili? I co se týče kontroly protože eh, budou, aby byly dány více, více finančních prostředků eh, pro kontrolu, jak to má vypadat. Eh, vy jste zodpovědný i za rybolov, já to znám pouze z členských států, kde úřady pro rybolov přimhuřují oči a mm, skoro ty věci ignorují, ale co se týče evropské legislativy, tak to pak není sledováno pořádně v členských státech. Nepotřebujeme tady třeba jiné strategie, Eh, které by právě v eh, legislativě ekologické byly eh, důležité. Pak vy jste mluvil o akčním programu. Jde o to, aby veškeré kontroly byly účinnější a proto by mě opravdu zajímalo, jak je plán aktuální komise k tomuto tématu. Myslím, že máme spoustu věcí na programu. A to, co jsme si stanovili, eh, kdybychom toto převedli do praxe, tak by to určitě bylo, eh, bylo dobré. Ale jak říkám, pokulháváme tady a čas nám běží a neměli bychom ho mrhat. Děkuji. Děkuji a teď za ECR paní Gerling. Thank you. Um... Děkuji. Děkuji panu komisaři. Ráda bych vám na úvod poděkovala za to, že jste někdy možná tiše, ale vždy tedy podporujete ten balíček o kvalitě vzduchu. A za to vám opravdu děkuji. Ještě bych chtěla hovořit o něčem jiném. O té směrnici o habitatu, o tom jste se nezmínil na úvodu. My jsme všichni již zaznamenali, nebo víme, jaký je ten iniciativní dopis eh, na začátku mandátu, kde jste byl požádán, abyste zhodnotil, jak tady ta směrnice funguje, ten takzvaný fitness check probíhá, takže asi mi nedáte definitivní odpověď, ale ráda bych věděla, v jakém stavu je ta revize a zda nás můžete ujistit, že tedy ty návrhy nebudou tak nějak podrobeny nějakým spekulacím v médiím a opravdu povedou k zvýšení míry ochrany. Děkuji. A za Alde. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, komisaři, za váš projev. Předtím, než proběhlo slyšení v této sněmovně, jsem vás upozornil, že budete mít opravdu výbušné portfolio. Jak se zdá, je to opravdu pravda. A jak musím říct, tak ten první boj jste prohrál, tu první bitvu o odpadech, balíčku odpadech. To neprošlo na komisi. Teď se spíš těším na tu další bitvu. A tedy udržitelný vývoj je takový hlavní bod evropské agendy. Abych byl konkrétnější, tedy zajistit, aby ten Junckerův plán z počátku mandátu se opravdu eh, realizoval. My si přejeme udržitelné hospodářství, to znamená, pokud budeme investovat do zítřejšího hospodářství, tak tyto investice musí být podrobena kritérium udržitelnosti a my všichni víme, že jakékoliv investice do opačného směru budou úplným plítváním prostředků v budoucnu. Takže já tu mám tři otázky konkrétní. Už s vašimi kolegy Katajnenem a Timmermansem hovoříte o tom, jak zajistit ta udržitelná kritéria v Junkrově iniciačním plánu a pak zda máte opravdu analýzu tohoto plánu a zda byste ji eventuálně mohl zaslat parlamentu a pokud ne, zda jste ochoten a opravdu k takové analýze přistoupit a pak, pane předsedo, ty projekty, které tu ohledně toho Junckerova plánu cirkulují, um, ehm, tak takové jsou to názory, že jsou to takové zastaralé plány a podněty a že nejsou příliš v souladu s udržitelností hospodářství. Myslím si, že tak nějak dávají i stranou ty environmentální obavy. Uh, Můžete nás ujistit, že k něčemu takovému opravdu nedojde, ale že opravdu ten Junckerův plán bude prvním krokem k opravdu udržitelnému hospodářství Evropy. Děkuji a nyní zaguje paní Konečná. Děkuji, pane předsedo, děkuji i panu komisaři za minimálně v některých oblastech eh, podrobnější představení, než na které jsme tady občas zvyklí. Eh, já za GUE musím říct, že my také nejsme spokojeni s tím a teď se omlouvám, budu ráda, pokud mě vyvedete z omylu, ale já se prostě domnívám, že ve chvíli, kdy jsme pět let připravovali odpadový balíček, eh, bylo na něm zpracováno nebo stráveno hodně času, udělalo se řada analýz, tak dnes tvrdit, že během roku eh, dosáhnete ještě něčeho víc, mi nepřipadá úplně fér, ale budu vám v tom fandit a věřím, že naší podporou, možná s podporou všech, kteří si přejeme, aby eh, toto téma bylo vznešeno, vznešeno, vzneseno zcela vážně, tak aby se vám to povedlo. Nicméně mám na vás tři dotazy. Eh, ve svém nedávném projevu jste naznačoval, že si již nemusíme vybírat mezi ekonomickým růstem a ochranou životního prostředí, protože jsou vzájemně neoddělitelné. Eh, proto bych se vás chtěla zeptat, jak moc jste si jistý, že tento názor, to znamená, že si nebudeme vybírat mezi ekonomickým růstem a ochranou životního prostředí, se bude odrážet i ve smlouvě TTIP, pokud bude přijata. Druhá otázka, podporujete návrhy Evropské občanské iniciativy Right to Water, kterými se v současnosti zabývá Evropská komise a můžete nás ujistit, že tyto návrhy nebudou smeteny ze stolu a budou brány zcela vážně? A třetí otázka, dotkli se toho někteří kolegové, týká se to e, právě toho zmiňovaného ovzduší a toho, jak vůbec implementujeme jednotlivé dnes již platné směrnice. E, já bych se vás chtěla zeptat na zcela konkrétní kroky, které chystáte ne v přípravě nových směrnic, ale především v tom, aby byly implementovány stávající směrnice, které řada členských států nedodržuje a evidentně, i když jsou prodlouženy, například některé eh, jejich účinnosti, tak ani dodržovat nehodlá, protože se na to jakkoliv nepřipravují. Takže konkrétní kroky v této věci. Děkuji. Thank you very much. And now for the Greens, Mr. Eichhout. Děkuji a nyní za zelené, pan Rickout. Děkuji, pane komisaři, děkuji za vaše úvodní slova. Prozatím musím říci, že jakožto eh, výbor pro životní prostředí jsme takový milí, ale jakožto holanděn budu asi přímější a řeknu, co si mnozí myslí. A tím je skutečnost, že až dosud komisař pro životní prostředí zatím neučinil nic v jeho tedy oblasti na komisi. A myslím si, že došlo k takovému narušení důvěry. Pokud komise říká, že zvažujeme stažení odpadového balíčku, ale nevyslechne si názor naší instituce, tak to, co to znamená? Pokud ministři životního prostředí jsou také proti, jak to bylo v prosincu, a parlament nedospěje k závěrečnému postoji pracovním programu, ale má většinu proti tomu stažení, pro, když na Radě pro za, eh, obecné záležitosti jsou návrhy na stažení a pak tedy někdo říká, že to budeme stahovat, tak se zdá, že ten rozkol v institucích je takovým nesmyslem a vy narušujete naši důvěru. A vy jste za to zodpovědný, vy byste na to měl zareagovat. Proč tedy toto stahujete, když všechny ostatní instituce to jasně vyjádřily, že nejsou pro. A pak, co se týče obsahu, tady bych to chtěl říci taky velice, tedy zde jsme spokojeni, tak my nejsme. O těch uh, stanovení cíl pro recyklaci, tady to také není vůbec jasné. Zachováváte ty cíle pro recyklaci v legislativním návrhu, ano či ne? Uh, zacho- zda zachováváte tu vizi, to je mi jedno, ale já mám na srdci legislativní návrhy a já tam ty cíle pro recyklaci chci. Když říkáme, že budeme ambicioznější, budeme uzavírat ten kruh a pak hovoříme jenom o nějakém cestovním plánu, tak větší míra ambice vede jenom k takovému plitkému dokumentu dalšímu ze strany komise. Může to vaše ambicioznější znamenat opravdové legislativní návrhy o ukončením toho cyklu a nejenom tedy nějaké řeči? můžeme nějakým způsobem tu důvěru zase znovu nastolit, prozatím tomu tak není a myslím si, že vy byste toto měl brát velice vážně. Děkuji a za poslední frakci EFDD pan Peličiny. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já jsem si vyslechl vaše slova, zejména když jste hovořil o té o, té, o, o tom oběhovém hospodářství. Vždy, když přijde na řadu oběhové hospodářství, tak tady eh, vyvstanou i témata jako redukce odpadu. Nicméně nikdy se nehovoří příliš často také o tom množství, tedy maximální množství. Ty primární zdroje se stále užívají, zejména fosilní paliva, a vy jste, pane komisaři, zodpovědný nejen za životní prostředí, ale také za námořní oblasti. A chtěl bych hovořit o těch, petrolejových, o těch ropných stanicích a konkrétně o Chorvatsku. A proč? V listopadu chorvatská vláda uzavřela smlouvu o dalších nových desíti licencích pro eh, využívání prostoru zejména v Jaderském moře. Je to taková uzavřená oblast, týká se nějakých eh, čtyř, pěti zemí. Řecko, eh, Itálie, Černá hora a podobně. Týká se to také více než eh, jednoho tisíce kilometrů pobřeží. Je tam zahrnuto několik stovek ostrůvků a ostrovů a postihuje to také tisíce občanů. Chorvati osvětlili tak, že naprosto se zachová Eh, eh, zachovají veškeré normy, pravidla pro respektování eh, přírody a podobně. Nicméně my si myslíme, že může nastat problém, pokud třeba začne takováto platforma hře. Pak celé tady tato naše dědictví může být navždy ztraceno. Já si říkám, jak asi zareagujete. Vy konkrétně asi nemůžete o něčem takovém rozhodnout, o tom energetickém mixu, o tom rozhodují členské státy. Mně je jedno o tom, kdo to rozhoduje. Já jenom chci vědět, co vaše komise pro toto dělá, co vy konkrétně děláte, aby se ochránila ta základní práva, která jsou obsažena chartě základních práv Evropské unie, tedy v první řadě právo na zdraví a pak v neposlední řadě právo na ochranu životního prostředí. Děkuji a nyní tedy předám slovo panu komisaři, aby um, nám poskytl první blok odpovědí kde byste tak za nějakých sedm minut mohl zareagovat, protože tu máme ještě další dlouhý seznam uh, dalších řečníků. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych se rád vrátil Eh, k tomu, co říkal pan Bečný a také eh, zjevně sdílíme vaše, váš pohled na věc, vy mluvíte o odpadu, eh, úrovni surovin a to je jedna z oblastí, kde musíme být ctižárostivější, protože to ani není zvažováno v současném návrhu. Je tady legislativa a zajistíme, aby členské státy, přestože mm, e, e, se sami musí rozhodnout, jestli mm, půjdou do toho nebo ne, ale musíme zajistit, aby členské státy e, respektovaly tuto legislativu. Chtěl bych poděkovat kolegům za příspěvky, ale co se týče toho stažení, co musím k tomu říct? Pokud eh, někteří z vás jsou spokojeni eh, s tím, eh, mm, co tady máme, tak ano, pokud polovina z vás je spokojena s tím, že se budeme soustředovat pouze na konec, na, na, na ten odpad, na otázku spotřeby, tak si myslím, že bychom spokojeni být neměli. Ale pokud se budeme zajímat jenom o to, že budeme žádostiví v oblasti legislativy, tak zase je mi líto, tady musím být více ambiciozní i v otázce implementace. Náš úspěch nebude poměřován podle množství legislativy, ale podle výsledku této legislativy. Co se týče toho, co říkala paní Konečná, eh, zmiňovala eh, to eh, podporu. Ano, ano, já skutečně počítám na to podporu. Co se týče ekonomického růstu a životního prostředí, které by měly jít ruku v ruce. Ano, to je to, co jsem říkal a v to také věřím. Pokud eh, tady bude dostatek, eh, bude zapotřebí důkazu toho, že životní prostředí a eh, ekonomika mohou jít ruku v ruce, pak ten důkaz máme v cirkulární ekonomii. Máme tady jedno řešení cirkulární ekonomie, která se věnuje jak ekonomickým otázkám, protože eh, chceme být více účinnější v oblasti zdrojů, eh, chceme, aby náš průmysl byl konkurenceschopnější, ale pak se eh, také věnujeme otázkám ochrany životního prostředí, hm, deficitu našich surovin, pardon, deficitu našich zdrojů. Takže ano, já věřím, že životní prostředí a hospodářství mohou jít ehm, ruku v ruce. A k tomu, co říkal pan Lambrandy, Gilbrandy. Říkal bych, že jsem prohrál svůj první boj. Když si eh, vzpomenete, tak jsem vyhrál svůj první boj, eh, co se týče igelitových ta, tašek a myslím si, že kdybychom mohli přijít s kdybychom mohli předložit ambicioznější balíček eh, Eh, oběhového hospodářství, tak bychom se věnovali nejen otázce odpadu, ale také výroby, protože eh, společně bychom pak eh, vyhráli i druhou, druhý boj. A pak, co se týká diskuse s místopředsedy o investičním plánu a podobných věcech, ano, to je něco, co stále diskutujeme. A také jsme písemně Eh, zakotvili to, co nám leží na srdci, a sice tyto eh, fondy musí být kanalizovány do trvale udržitelných projektů. A jsme od toho, abychom se postarali, eh, že se to opravdu stane. Paní Gerling, ta mluvila o balíčku kvality životního prostředí, ovzduší, Zjevně nemohu poskytnout jasnou eh, odpověď teď, ale jak jste říkala, pracujeme na tom a doufejme, že to bude jedna z otázek, které, eh, kterým se budeme i nadále věnovat příštím roce. Zmínila jste sedmý program životního prostředí a eh, chtěl bych jen potvrdit tuto věc a ujistit vás, že ano, toto stále je náš Ehm, hlavní cíl, to, co říkal Matias, není eh, spokojen. Mm, ano, když prostě mluvíme o stažení, tak eh, bych řekl, já jsem zastávám stejnou pozici. Jestliže mluvíme o, to, o tom, že se stáhne návrh a že se tady zastavíme, tak eh, bych pravděpodobně byl ještě více, měl větší vztek než vy. Mm, ale my nemluvíme o stažení a tečka. Ne, mluvíme o stažení tak abychom se mohli vrátit s ještě ambicioznějším návrhem, jak k mm, otázce odpadu, tak mm, novému návrhu, který se bude týkat e, výrobní stránky věci. Takže tady bych vás požádal, když mluvíme o stažení, tak prosím, ne e, vytahovat z toho jen slovo stažení a pak konec. Ano, stahujeme, ale e, předkládáme nový návrh. Zase pracovní místa a to, že přicházíme o čas. Ano, e, e, souhlasím s vámi, jak jsem řekl, e, to má velice ekonomické aspekty, které sebou nese a musíme to více uvést v soulad prioritami nastíněnými komisí, tedy růst, pracovní příležitosti a investice. A souhlasím že bychom neměli už eh, více mrhat eh, časem. Proto eh, moje výzva. Proč to říkám? Podívejme se ku předu. Soustřeďme se na nové návrhy, protože když mluvíme o tom, že přicházíme o čas, tak si myslím, že už teď jsme trochu spoždění. A mm, musím říct, že to, co jsme prezentovali, je příliš málo, příliš pozdě. Proč? protože mm, předkládáme něco, diskutujeme o něčem, co um, už se, o čem se už začalo diskutovat, o koncepci někdy mm, na konci 60. Eh, let. Tam byla ta kolébka. Od um, konce 60. let až do 90. let trvalo to takhle dlouho, než jsme začali diskutovat o této koncepci eh, v Evropské unii. A pro mě to je znamená mrhat časem. Ne těch pár měsíců, eh, které to bude trvat, eh, než zlepšíme to, co už tady máme. A Matias se zmínil o jedné důležité věci, s kterou plně souhlasím. Jde o více peněz. I já diskutuji se svými kolegy, s Korenou Kreto. Když mluvím o víc, větších ambicích ve fázi implementace, tak neříkám, že se pouze musíme koncentrovat na legislativu a že bychom eh, legislativu vytvořili ještě ambicioznější a tam se zastavíme. Ne, chci, abychom byli ambicioznější, komise chce být žádostivější eh, v výsledcích. A také diskutuji se svou kolegou Kolinou Kret, abychom se podívali, jak bychom mohli vytvořit kanály pro více finančních prostředků, které poplynou do projektu, A ty by zase napomohly některým členským státům, aby dosáhli těchto cílů. Proč bychom měli dotovat eh, třeba pětiříčkové hotely nebo ve členských státech, když tyhle peníze by mohly plynout do eh, mnohem cenějších projektů a to by pak zase vedlo k tomu, že si chováme, ponecháme naši legislativu. A pak ještě k tomu, co říká Pendelet. Delet. Byrokracie a podobně. Ano, souhlasím. A proto, když mluvíme o tom, že máme snížit byrokratické břemeno, eh, snížíme byrokracii, ne, ne tím, že snížíme standardy, ale uvedu jeden příklad. Proč Eh, členské státy musí podávat každý týden zprávy a to, to jsou celé tuny papíru. Kdybychom mohli stížit administrativní břemeno a uchovat si výsledky, dosáhnout výsledku, eh, pak bychom mohli i ten reporting mít lepší. Mohli bychom, ano, tady souhlasím s tím, co jste říkal, Nevím, jestli ještě tady byly další věci, ale vrátím se k ním později. Thank you very much. Eh, děkuji. Ehm, velmi konkrétní jednoduché otázky jsem položila, Dostal jsem odpověď. Mm, pokud to bude způsob, jak teď bude probíhat diskuze, nevím. Velmi jednoduché dvě krátké otázky. Za prvé, jestli tady budou nějaké eh, cíle recyklace stanoveny v legislativě a druhá věc, jestli tady bude nějaký legislativní návrh týkající se výrobní stránky věci, mm, něco ambicioznějšího, mm, tedy více legislativních návrhů týkající se výrobní stránky věci. Dvě jednoduché otázky, dvě jednoduché odpovědi. Já myslím, že by bylo, že to je férové vás o to požádat. Ano, první vaší otázce. Ano, cíle tady budou stále a mm, co se týče e, produkce, a e, legislativy spojené s výrobou, jak se k tomu postavíme. Já si myslím, že o tom musíme diskutovat, protože to by mohl být takový mix legislativy a sdělení a podobně. A to je něco, co ještě musíme rozhodnout. Děkuji vám e, za toto dodatečné doplnění. Můžeme tedy zahájit druhé kolečko. Máme tu 27 žádostí o slovo a měli bychom tedy zachovat řečnickou dobu na jednu minutu. Takže prosím okamžitě pan Petrle. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, mne potěšil váš důraz na inovace a strategický přístup a rád bych v tomto smyslu byl konkrétní. Myslím si, že potřebujeme koncepční inovaci a přístup průřezově přes jednotlivá odvětví a myslím si, že farmy, eh, tedy takové jednot, zemědělské jednotky, trpí nízkými zisky a protože eh, musí plnit celou řadu norem, například se týče eh, hnojiv a myslím si, že je třeba se snaží navýšit produktivitu, zaměřit se tedy na ty náklady, které oni musí na sobě nést a pak je to otázka také solárních panelů a umožňování úvěru pro jejich nákup a e, to možnosti přenosu přebytku energie do těch takzvaných domyslných sítí. To je, jsou určité návrhy na řešení a, a, e, také zajistit určité e, energetické ceny, aby nebyly postiženi naši farmáři, kteří by mohli mít dodatečné finanční přínosy já se pokusím to omezit na jednu minutu, pane předsedo. Myslím si, že to, co potřebujeme, je spojit farmářství, energetiku a to všechno tak nějak spojit do jednotné strategie. Takže budete ochoten podpořit takové konkrétní rozvoje, nejenom ty konceptuální. Dear colleagues, eh, Děkuji, opravdu musíme zachovat řečnickou lhůtu, protože eh, jsme časově omezeni. A takže každý řečník bude mít jednu minutku, pan Poc. Žen. Děkuji, pane předsedo. Doufám, že se mi to podaří. Mne velice těší, pane komisaři, že jste zmínil rok 2015 jakožto jako rok přírodního kapitálu, ale musíme být ambicioznější, co se týče implementace. Takže mám otázky jak implementaci, tak biodiverzitě. Za prvé, jak pokračuje komise eh, v práci na implementaci ohledně i té směrnici o eh, cizích druhů. Takže to byla první konkrétní otázka. A druhá otázka, možná taková přímější, migrace ptáků přes Maltu. Eh, je to podrobeno tedy ochraně prostřednictvím naše směrnice o ptácích ale jak je to tedy s tím masakrováním těch ohrožených ptačích druhů? Děkuji. Děkuji. A nyní paní Vysněvská. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, chtěla bych se zeptat na, ty, na tu směrnici o středních spalovacích zařízeních. Obávám se, že ty limity, které předkládá komise, mohou mít opačný účinek, než jaký zamýšleli. Lidé se spíše odkloní od centrálního vytápění a koupí si svoje kotle a budou spalovat prostě cokoliv bude možné, co by ani spalovat neměli. Také bych chtěl ještě zdůraznit skutečnost, energetické exkluze, která se navyšuje v Evropě. Nějakých milion a půl rodin v Polsku je podrobeno právě tady tou energetickou chudobou. A v Evropě mnoho obyvatel prostě nemůže vytápět své domy, řekla bych nějakých 150 milionů. Potřebujeme opravdu realistickou politiku, která zajistí přístup k vytápění a k energii těm lidem, kteří jsou ve složité finanční situaci, takže chtěla bych požádat komisi, aby se nad tím zamyslela a aby revidovala svůj návrh, ale zároveň byla flexibilnější, co se týče toho centrálního vytápění a užívání uhlí, i když to může být z environmentálního hlediska horší, ale prostě využijí ten potenciál centrálního vytápění jako generace, to vše, co nám nabízí. Děkuji, paní Belder. Děkuji. V loňském roce parlament podpořil eh, apel na komisi, co se týče tedy akčního plánu proti zločinům eh, v v divoké přírodě. To jsme odsoudili a byli jsme rádi, když jste řekl, že pracujete na tomto tématu, nicméně nezava, nezavázali jste se na tom v akčním plánu. Vím, že revidujete směrnici o ptácích a že zachováváte všechny ty přínosy, které přinesla také eh, s programem Natura 2000. Kromě toho, tedy námořního prvku ve vaší práci, bych se tady chtěla uh, více soustředit, zaměřit, takže k jakému pokroku došlo v té věci, tedy zločinu eh, vůči eh, divoké přírodě a k jakým krokům přistoupíte v brzké budoucnosti a chcete dokončit ta opatření ze sedmého EAP ehm, e programu, co se týče odlesňování a co komise hodlá učinit jako pokračování té formální notě vůči Maltě. Match, Mr. Omari. Děkuji, pan Pomary. Děkuji, pane předsedo. Mám dotaz, který bude stručný. Víte, že komise zorganizovala výjimku ultraperiferních oblastí ze směrnice o habitatech ptáků. A to je naprosto nepochopitelné, protože právě v těchto nejodlehlejších oblastech eh, jsou eh, vlastně taková centra biodiverzity eh, a těchto vzácných druhů. A komise mi odpověděla na můj dotaz, že nechce pozměnit směrnici o habitátech, aby se tam dostaly právě tyto nejvzdálenější regiony. A já vám tedy musím říci, že jsem naprosto uh, ohromen a nechápu, jaké důvody vedou komisi k tomu, aby tyto nejodlehlejší regiony nezahrnula do směrnici. Mě by zajímalo, jestli budete mm, tady tuto otázku řešit. Prosím, odpovězte mi. Mr. Schleck. Schleck. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Eh, my jsme dnes slyšeli eh, novou definici o stažení a ambiciozních cílech. Je tady celá řada eh, dobrých eh, věcí, které by měly udělat eh, směrem nahoru, tak aby se využilo více recyklace a nového využívání a tak dále, ale já se obávám, že nic z toho nepřijde. Žádná legislativa tento rok o těchto opatření tam není. Spíš to vypadá, že asi to bude pozměněno, budou tam nižší cíle, pokud je o odpad a nejsou tam dobré věci. Bude to vést k tomu, že nerecyklovaný a recyklovaný odpad se dostanou do horší situace. Je tady sedmý plán, který uh, hovoří o tom, uh, že se vlastně už ani nebudou uh, spalovat uh, některé typy odpadů a Některá z řešení eh, problému energetické unie by bylo také spalování odpadu. Od, a mě by zajímalo, jestli toto je ten ambicioznější návrh, jestli tam bude, m, mm, mm, budou menší cíle recyklace a jak to bude. Je tady ten spalování na, na skládkách. Sì, grazie Presidente, buongiorno Commissario. Ehm, io ho appena finito. Děkuji. Děkuji, dobré ráno, pane komisaři. Vypracovala jsem stanovisko, pokud jde o ekologická pracovní místa. Vycházeli jsme z pokynů komise a máme pocit, že se již neklade velký důraz na iniciativy, které by mohly podporovat nová ekologická pracovní místa. Zejména bych tady chtěla zmínit stažení balíčku o odpadech, protože to by mohlo vést k tomu, že 180 tisíc ekologických pracovních míst zanikne. Mám dojem, že Evropská komise směřuje tímto směrem když přece by krize měla být překonána podle komise tím, že se budou podporovat eh, ekologická pracovní místa. Zdá se, že to byla jenom prázdná slova. Pokud jde o ovzduší, zajímalo by nás, jaké konkrétní postupy komise plánuje, aby ekologické cíle byly podporovány a byly podporovány ekologická pracovní místa. To si přece komise přála. Děkuji. Další eh, řečník. Děkuji, pane komisaři. Eh, hovořil jste o tom, že tento rok je rokem přírodního kapitálu. Lesy jsou přece také velmi důležité při zachování přírodního kapitálu. Jsou však často pozorovány pouze jako, nebo vnímány pouze jako biomasa. Pokud to takto půjde dál, mohlo by to lesy ohrozit a mohla by zaniknout jejich primární funkce nebo mohla by být ohrožena. A já bych chtěl zopakovat to, na co se ptal pan Eichhout a také já bych si přál slyšet konkrétní odpověď. Zajímalo by mě, proč balíček o nakládání s odpady byl stažen. Údajně jste chtěli ambicioznější legislativu a návrh. Mě by zajímalo, v čem spočívá tato ambicióznost? Chtěli bychom to slyšet konkrétně. Nestačí nám pouze nastínit nějakou vizi. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, co se týče stažení balíčku toho oběhového hospodářství, bych chtěl říci, že bych byl rád, kdyby toto pokračovalo a kdyby za několik málo měsíců to byl ambiciozní reálný návrh. Mám dvě konkrétní otázky. Ten, ta první se týká určitého druhu šneků v povodí řeky Ebro. V roce 2012 řekla komise, že by tato situace měla být revidována v průběhu tohoto roku. Ovšem ten problém panuje v jedné jediné geografické oblasti Evropy a za ty dva roky se šneci nevymítili, navíc je tu riziko, které si myslím se může rozšířit do zbytku Evropské unie. A za druhé bych se chtěla zeptat komisaře, k jakým opatřením přistoupíte, abyste zobrazil specifičnost Středomoří ve společné rybářské politice, co se týče eh, vyloďování Může to být opravdu problém pro ekosystému, navíc eh, tu neexistuje nějaké oficiální uznání, dochází k vyhazování výmětu a může to mít velký dopad pro námořní systém. Takže jaký je váš názor, pane komisaři? Pane Spedans. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, jsem velmi potěšen tím, že se zavázal trval udržitelnému rozvoji. To je velice důležitý aspekt. Samozřejmě jeden z klíčových pilířů eh, udržitelného vývoje je ochrana životního prostředí. Eh, v září Evropská unie bude diskutovat eh, s ostatními partnery o cílech udržitelného rozvoje v EU. Jeden z věcí, která mi leží na srdci, je, že ochrana životního prostředí je jedna z oblastí, na kterou se zaměřila komise jménem lepší regulace. Ehm, a to se týká ne nejenom eh, provržených opatření, ale těch, která existují. Mm, co uděláte proto, abyste nás ujistil o tom, že eh, to budou cíle, eh, mm, že tyto cíle budou dodrženy. Co uděláte, ehm, aby EU nebyla obvinována z dvojích standardů, když budeme hovořit s našimi partnery? Děkuji. Pan Duncan. Pane předsedo, děkuji. Chtěl jsem krátce pohovořit um, o e, směrnici o habitatu a e, ptácích v novém návrhu. Jste si vědomi toho, že se toho mnohé změnilo od chvíle, kdy tyto iniciativy byly poprvé předloženy. E, například ve Skotsku, tam teď zjišťujeme, že jsou konflikty mezi stranami, jsou to různé zemědělské podniky, offshore a nebo ostatní organizace. Nebo tady máme zvláštní směrnici námořní. Dvě otázky jsou, jak to bude využíváno. Když vezmete například Severní moře, tak tam se toho hodně děje. Víc než dříve máme obnovitelné energie, které se stále více rozšiřují. Máme tady návrhy eh, takové sítě eh, za Severním moři, to je revo, revoluce. A také tady máme tradiční uživatele a všechny tyto věci musí být nějak eh, řízeny, zpravovány. Proto, pane komisaři, můžete nám pomoci lépe pochopit, mm, mm, eh, jak eh, tento plán může být mm, použit, abychom vyřešili některé tyto konflikty a jak se to posune ku předu v nejbližší době. Děkuji. A teď pan Olveny. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně Děkuji. Pokud jsem správně informován, tak eh, Evropská komise prošetřuje provádění eh, směrnice, jde o konečnou formulaci. Eh, chci se zeptat, co se týče dokončení této zprávy, máte nějaké potíže ve členských státech, na úrovni těchto států, kdy by to vyvolávalo určité obavy a pak, eh, kde vidíte při kontrole a při provádění kontroly nezbytnost učinit další kroky. Očekávám vaši odpověď, protože je to, by to byl dobrý výchozí bod. Vy jste sám říkal, že osobně se chcete setkat s příslušnými aktéry a mm, já jsem minulý týden volal do vaší kanceláře, abychom se mohli o tomto pobavit před 15 lety řeky na řece Tise se odehrála katastrofa a o tom bych si s vámi rád popovídal. Ja, ein herzliches Danke. Děkuji. Děkuji pár z toho, co jste tady, eh, věcí, které jste ohlásil, to všechno budeme vedlivě sledovat, protože mm, máme dojem, že nás chcete jenom tak utěšovat. Mm, konkrétně se velice často eh, bavíme o flóře, fauně, habitatu a eh, směrnici o ochraně ptáků. A tady moje otázka. Mm, vy jste uvedl, že členské státy tady to promeškávají a já mám trošku strach, že ty státy, které nedodržují standardy a také průmysl, v případě tohoto fitness checku v rámci takzvaného refitu, ti prostě nebudou mít nic proti tomu, že se do budoucna možná budou méně striktněji vyžadovat implementace těchto směrnic a možná to bude ještě dál, že dokonce tady bude přijat zákon, který rozředí tuto legislativu o ochraně vod. Můžete nám zaručit, že dojde ke snížení byrokracie, ale vyloučí to, že dojde ke zředění nebo zhoršení ochrany standardů za prvé. Druhá otázka. V rámci eh, financování přírodního kapitálu jste eh, ohlásil, že tady budou projekty, eh, které se týkají biodiverzity, že je podpoříte. Já věřím pevně, že také klimatická ochrana a energetická účinnost Eh, že toto také předložíte. Jak zajistíte to, aby část těch 100 nebo 120 milionů eur bude investována do projektů souvisejících s biodiverzitou? Máte tady nějaké konkrétní číslo nebo nějaký poměr těchto čísel? Děkuji. Děkuji. A teď pan Tvaria. Eh, grazie, prezident. Senhor Comissário. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, měl jsem na vás několik otázek, ale omezím se. Pane komisaři, jsem tady. Já jsem tady. Takže měl jsem několik otázek, nicméně omezím to pouze na jednu ohledně moře a rybolovu. Naše ministrině 16. února se účastnila na zasedání ministru Eh, pro moře. Máme tu otázku mm, v oblasti eh, Madeiry, problém s určitým druhem žraloku. Vím, že naše ministrině zopakovala tuto závažnou situaci. Týká se to i oblasti Setubalu, Azorských ostrovů. Dochází k rybolovu Máme to nařízení 1307, eh, které tedy zakazuje takovýto rybolov. A já jsem minulý týden zaslal komisi písemný dotaz a nyní to opakuji. Myslíte si, že tady tento individuální rybolov eh, tvoří eh, procentuálně hodnotu nějakých 0,01%. Myslíte si, že navracení takovýchto vylovených druhů ryb opět do moře by mohlo být Eh, odsouhlaseno nebo ne. Nemyslíte si, že bychom mohli aplikovat určité pozastavení tohoto nařízení právě pro tento, řekněme, eh, akcidentální druh rybolovu? Děkuji. Eh, Děkuji. A teď pan Linz. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Chtěl jsem se ještě jednou zeptat, stejně jako někteří kolegové eh, hovořili o Natura 2000, eh, směrnice o ochraně ptáků. Vy jste mluvil o biodiverzitě a o um, fitness checku. Možná byste nám mohl trošku blíže vysvětlit, eh, jak vidíte časový plán. A možná mm, říct něco o tom, jestli spíše vidíte nezbytnost reformy na evropské úrovni, anebo jestli spíše si nemyslíte, že bychom měli přejít ehm, se věnovat problémům při rozdílnosti implementace v různých členských státech. V současné době v mé zemi máme mm, e, e, takzvané e, nové, nové postupy a tady nejsem úplně si jist, jestli to byla původní vůle komise. Děkuji. Thank you very much, Mr. Leinen. Děkuji, pan Leinen. Ano, pane komisaři, vy jste několikrát zmínil sedmý e, ekologický program akční, tam jsou, jsou zachovány žádostivé cíle, kterých bychom měli nebo chtěli dosáhnout do roku 2020. Začíná to u slavné ekologické produktové politiky. A tady bych měl otázku, co máte v úmyslu, abyste tuto ekologickou produktovou politiku realizoval. Hmm, taky jsem slyšel od pana předsedy Dimance, že ne každý problém potřebuje zákon. To je možná pravda, ale v případě produktové politiky i kvůli eh, rovným podmínkám na vnitřním trhu potřebujeme standardy, které budou platit pro všechny. Nemyslím si, že dobrovolnými opatřeními se tady dostaneme ku předu. To by byl krok zpátky. Potřebujeme zákony se závaznými síly a standardy. Druhá otázka. Eh, access to Justice. Já si myslím, že to by vám pomohlo, kdyby třeba svazy měly přístupy eh, ke soudům a při nedodržování eh, pravidel by je bylo možné zažalovat. Jak se stavíte k tomu? Přesně 60 vteřin jsem dodržel. Děkuji, pan Demesmaker. Ano, děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Jsem stínovým zpravodajem za ECR, EKR na oběhové hospodářství a proto jsem se podíval na pracovní eh, program a sleduji eh, celou diskuzi k tomu. Vy eh, chcete všechno hezky zdůvodnit, ale dovolte mi, abych vyjádřil něco skepticky. Otázka. Co si myslíte, nebo co myslíte tím, když mluvíte přizpůsobení se specifickým podmínkám v jednotlivých zemích za druhé? chcete mít rovná pravidla pro všechny. Na druhé straně ale sledujete cíl, chcete být žádostivější při implementaci. A v tom vidím rozpor. Zároveň bych eh, chtěl konstruktivně přispět k této diskuzi, protože máme tady zprávu z vlastní iniciativy, na kterém se pracuje. A i zástupci eh, eh, Slander přišli s důležitým eh, příspěvkem k tématu objevové hospodářství, totiž budu organizovat seminář doufám, že se tam taky dostavíte. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaře, za to, že jste eh, prezentoval vaše plány. Chtěl bych eh, pohovořit o něčem, eh, co se týká životního prostředí, ale také bezpečnosti potravy. Ehm, podle odhadů v Evropě existuje více jak 3 milionů infekčních onemocnění způsobených multiresistentními zárodky. Mm, asi 60 tisíc případů ehm, končí smrtí. Temná čísla by ale mohla být o mnoho vyšší. Jenom v Německu 1,7 tun antibiotik ehm, je ročně používán kde v zemědělství více jak dvojnásobek toho, co se používá v humánní medicíně. Možná ještě jedno číslo. V Německu 88% eh, krutího masa se prodává a tam už jsou anti, eh, to je to zatíženo právě těmito eh, zárodky. Chtěl bych se vás zeptat, co bude dělat komise proti těmto extrémně nebezpečným věcem a proti tomuto nebezpečí ehm, za prvé. A za druhé, počítáte s nějakými opatřeními, jak používání antibiotiků zabránit, zredukovat je víc, než tomu bylo dosud v zemědělství? A za druhé, jestli se počítá s nějakými opatřeními, aby už maso nebo masné produkty, které prokazatelně v sobě mají eh, životu nebezpečné zárodky, multiresistentní, aby se nedostávaly právě do obchodu. Děkuji. Paní Rigasi. Eh, Děkuji, mám dvě otázky a uh, eh, využije vaši dvojí uh, funkci. Jednak se to týká Eh, vyřazování lodí. Je tady mnoho eh, lodí, které budou vyřazeny, protože jsou na konci životního cyklu. Někde se to týká lodí eh, v Ázii. V roce 2013 jsme přijali směrnici a aplikace legislativy může být zrychlena zveřejněním komise seznamu zařízení v členských státech, která jsou schopna recyklovat tyto lodě s ohledem na životní prostředí. Eh, při tedy respektu příslušných pravidel. Mě by zajímalo, jestli eh, to bude, eh, jestli už ten seznam nějak připravujete nebo máte to v pracovním plánu. Potom druhá věc, co se týká rtuti, úmluva z Minamaka. Mě by zajímalo, jaký je harmonogram provádění úmluvy z Minamata o rtuti, jednak aby se zakázaly doly a potom omezit využívání rtuti. Eh, to jsou tedy eh, dvě otázky na vaši dvojí funkci. Prosím o konkrétní odpovědi. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Můj dotaz se týká chránění vod. V rámci Natury 2000 chcete chránit také vodní toky a vodu. Existuje na to eh, podstatě směrnice, ve které je uvedeno, že pokud jde o jaderskou oblast, do roku 2020 bude eh, muset být chráněno 10 všech vodstev. V jaderské oblasti máme ovšem zatím pouze 0,4 a máme pouze pět let na to, abychom dosáhli tento cíl. Jaká opatření plánujete k dosažení tohoto cíle? Máte k tomu již něco jako cestovní mapu nebo zkrátka opatření? Paní Pedia?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 Rybářství je eh, velmi důležitým eh, zdrojem příjmu a je to velmi důležitá tradice na některých jaderských ostrovech. Eh, chorvatský, chorvatský rybolov využívá zvláštní nástroje, ovšem při přistoupení do EU drobný rybolov byl vlastně zrušen nebo to je něco, jako kdybyste chtěli například v Austrálii zakázat používání bumeranku, když chcete zakázat některé věci, které se dělají e, v Chorvatsku. Já si myslím, že tady ty podmínky nejsou pro všechny stejné. Je potřeba e, tady něco zvlášť upravit právě v Chorvatsku a drobný rybolov by tady měl být zachován jakožto kulturní dědictví. Potom reaguji na to, co říkal pan Pedicini. Požadoval, aby pan komisař varoval Chorvatsko před možnou těžbou ropy v Jaderském moři a před souvisejícími problémy. Já jsem proti těžbě ropy v Jaderském moři, ovšem Chorvatské v tuto chvíli pouze ve fázi eh, různých analýz nebo průzkumu eh, a, a eh, mě by tedy zajímalo, jestli tedy budete varovat před nebezpečím, které souvisí s těmito eh, některými platformami pro těžbu ropy. Uh, děkuji, děkuji všem kolegům, kteří položili svůj dotaz. A teď tedy mohu udělit slovo panu komisaři, aby eh, odpověděl na tento dlouhý seznam Máme 7 až 8 minut, maximálně 10. No, můžete využít čas, který potřebujete. Děkuji. Děkuji, děkuji za vaše připomínky a dotazy, které se dotýkaly celé řady environmentálních politik. Mohu vám říci, že to pro mě bylo velmi užitečný, eh, užitečná výměna názorů. Udělal jsem si představu o tom, jaké jsou vaše politické priority. Samozřejmě bylo k dispozici eh, málo času a mám málo času, takže nemohu odpovědět na všechno. Ovšem vzal jsem vše na vědomí, stejně tak jako můj kolega. Vzali jsme na vědomí všech, oč vám jde. Odpovím na některé připomínky. Mnozí z vás eh, se eh, zmínili o oběhovém hospodářství. Já si myslím, že jsem o tom hovořil velmi jasně, o tom, jakým směrem se komise začala ubírat eh, a jsme samozřejmě nadále otevřeni i podnětům z vaší strany. Nechceme samozřejmě v tuto chvíli spekulovat o přesném obsahu té budoucí iniciativy v tuto chvíli. V příštích měsících budu samozřejmě otevřen setkáním s vámi nebo vašim podnětům, budu s vámi diskutovat tak, aby ten návrh kráčel tím směrem, který si přejete. Souhlasíme s tím, že prevence odpadu si zaslouží v revidovaném balíčku větší pozornost a z toho důvodu revidujeme první část existujícího balíčku a e, další e, vaše podněty samozřejmě vítáme, pokud ta zpráva z vlastní iniciativy bude schválena před létem. To by jistě byl dobrý vstup pro naši práci. Celá řada otázek tady zazněla také e, v souvislosti s přírodou, habitat, e, Natura 2000, e, ptáctvo a tak dále. A také jsem při zaznamenal vše, co jste říkali k fitness check i to, co jste říkali o dodržení současných norem ochrany. Toto je samozřejmě příležitost zlepšit provádění a odstraňovat administrativní břemeno. Ovšem samozřejmě zároveň nechceme kompromitovat celkové cíle. Jak jsem již uvedl úvodem, komise tady eh, provede transparentně Eh, všechno hodnocení, budeme konzultovat eh, zainteresované strany a eh, samozřejmě nás zajímá váš postoj, vaše podněty, protože jedině díky tomu to dotáhneme k úspěchu. Pokud jde o fitness check a veřejná slyšení na počátku příštího roku, pokud jde o ptáky eh, a ptáky na Maltě, mohu eh, zopakovat to, co jsem říkal již předtím. Bude tady toto slyšení a my zajistíme, aby bylo evropské právo dodrženo nasadíme všechny možné existující nástroje, aby to bylo implementováno. E, ano, samozřejmě e, ta směrnice e, o ptactvu bude na Maltě prosazena. Potom další věc, ty cíle, tam je to důležité, naše sdělení také Eh, uvede, jak. Potom implementace sedmého eh, programu eh, bude velmi zásadní, pokud jde o odpad z dolní těžby, tak ano, s tím příslušným kolegou se rád sejdu a můžeme to probrat podrobně. Já už jsem o tom hovořil s mnoha jinými zainteresovanými stranami, takže ochotně se s vámi sejdu pokud jde o to, jak eh, být specifičtější, pokud jde o jednotlivé země, tak, eh, tak jak jsem již říkal, budeme opravdu ambicioznější, pokud jde o provádění. Je to tak, že eh, různé země vynakládají různé úsilí a dosahují různých cílů a jedním z krokem vstřed je identifikovat ty nejslabší členské státy, eh, najít, kde jsou problémy, přinést řešení a pokusit se dosáhnout těch cílů než abychom eh, nechali cíle vlastně jaksi eh, klesat směrem dolů, tak se píše dohledneme na členské státy, aby je dodržovali. A chtěli bychom, aby členské státy byly eh, proaktivnější. My nechceme být pouze jakýmsi regulátorem, ale nechceme opravdu usnadňovat komunikaci Eh, potom eh, další iniciativa, už na tom pracujeme a chci, aby všechny naše akce byly v souladu s politickými prioritami komise a s principy lepší regulace. A já jsem tady eh, jednal s celou řadou zainteresovaných stran a s experty, Ovšem jednání zatím ještě probíhá a proto v této fázi nemohu poskytnout více informací, i když eh, jakmile to bude možné, tak velmi rád vám všechno, eh, co budu vědět, poskytnu. Nařízení nás zavazuje, abychom přijali seznam recyklovacích zařízení do konce roku a to uděláme. Chceme samozřejmě, aby v těchto zařízeních na recyklaci lodí bylo dodržováno vše, co je nutné k ochraně životního prostředí, všechna legislativa. Samozřejmě není dobré, když jsou tyto lodě jaksi likvidovány někde eh, eh, v nedobrých podmínkách eh, na plážích a tak dále. Potom jsou tam další věci, nemám čas na to, abych tady zabíhal do příliš velkých podrobností. Můj tým eh, eh, to vše rozpracuje, skontaktujeme vás, nebo se můžete na nás obrátit a ehm, já si Myslím, že jsme příliš nehovořili o myšlence eh, zprávy oceánů a to je velmi důležitá záležitost. Je to jedna z našich eh, významných priorit. Myslel jsem si, že o tom budeme hovořit více, než jsme o tom nakonec hovořili. Těším se na dialog v příštích měsících a těším se na příští příležitost obrátit se na tento výbor. Děkuji, pane předsedo, děkuji každému z vás. Pan Faria, ještě váš návrh. Ano, děkuji. Pane komisaři, to je po druhé, kdy se dotazuji na tu otázku eh, te, um, výlovu toho druhu žraloku. A už po druhé nám komise neodpovídá ani písemně, ani nyní ústně. To je po druhé, kdy vůbec nevěnujete pozornost. Musel, úplně stejně jako nyní, musel jsem se zastavit a čekat, až mi budete věnovat pozornost. Můžete mi prosím poskytnout i minimální odpověď? Já si myslím, že co se týče parlamentních eh, písemných dotazů, tak na ně odpovídáme. Prostě na všechny jsem dosud odpověděl. I na toto se zaměří a poskytneme vám písemnou odpověď v brzké době. Děkuji vám, pane komisaři. A já také žádám o reakci na moji otázku, pokud možno. Yes, yes, no. We will... Yes, we will try and, and give. Ano, my opravdu se pokusíme připravit písemné odpovědi na vaše otázky. Předseda, ano, většinou, když komisař obdrží hodně ústních dotazů, tak v krátké době nemůže zareagovat na všechno, ale my samozřejmě požádáme komisaře, aby písemnou formou odpověděl na vaše dotazy. Tímto uzavřeme naše zasedání a opět se sejdeme ve tři hodiny odpoledne.